Okay, colleagues, can I... Dobré ráno, kolegové. Zahájíme dnešní dopolední blok schůze. Nejprve bych vás informoval o výsledcích schůze koordinátorů. To bude součástí vlastně i bodu sdělení předsedy. Okay, the nomination of... Takže jmenování zpravodajů a navrhovatelů stanovisek. Měli jsme jednu zprávu k přidělení o nařízení, kterým se mění číslo, jedna, číslo 1406, kterým se zakládá Evropská námořní agentura s tím, že koordinátoři rozhodli, že zpravodaje bude nominovat SAD. Pokud jde o stanovisko, kterým se, k, k měnící se směrnici 25 z roku 2000, pokud je o ustanovení o týkající se traktorů uváděných na trh v rámci režimu flexibility. Koordina, rozhodnutí koordinátor je taková, že paní Sehnalová se ujme toho, toho stanoviska, vzhledem k tomu, že tato změnová směrnice vlastně se řídí úplně stejnou logikou, jako to, k čemu paní Sehnalová dělá stanovisko globálním studijním zařízením. Takže proto jsme ji požádali, aby aby toto stanovisko k traktorům, které musíme vypracovat, eh, aby se ho tedy eh, ujala v podobném duchu. Další eh, dokumenty pro informaci zpráva o evropském občanství pro 2010, za rok 2010, odbourávání překážek v oblasti občanských práv. Rozhodnutí koordinátoru bylo, že tady nebudeme vypracovávat nic. Dále zelení komise směrem k, k zákonu o jednotném trhu za vysoce konkurenceschopnou sociálně tržní ekonomiku. Po dopise, který jsme obdrželi od pana Malcolma Harbra, eh, předsedy výboru IMCO, kde nás vyzývá, vyzývá náš výbor, abychom předložili stanovisko těmto legislativním návrhům, které spadají do naší vylučné pravomoci, tak tato věci se koordinátoři shodli na návrhu předsedy, že stanovisko předložíme ve formě dopisu, který zašlu já panu Harbrovi a s tím, že tam budou zohledněny případné připomínky koordinátorů. Toto je totiž jediný možný postup, jak to stanovisko, jak naše stanovisko dodat výboru IMCO včas, vezmeme-li v potaz harmonogram, který si oni nastavili. IMCO to totiž chce dokončit do konce února. Návrh tedy byl takový, že předseda našeho výboru vypracuje stanovisko v podobě dopisu předsedovi výboru IMCO a že na příští schůzi koordinátorů bude tento dopis eh, projednán, opřipomínkován a odsouhlasen. Dále eh, sdělení o integrované promyslové politice eh, v éře globalizace. Tady opět žádné bez rozhodnutí tedy s tím, že další kroky případné můžeme zvážit do budoucna. Dále bod 10, eh, rozpočet. Tady bylo rozhodnutí koordinátorů, že to bude klub SAD, který bude jmenovat zpravodaje pro rozpočtový postup pro 2012. Postupili jsme podle běžného dotačního systému a pan Erike, jakožto zpravodaj pro rozpočet za rok 2011, bude pokračovat v práci, eh, dokud nebude dokončen tento Eh, tento rozpočtový postup pro 2011. Čili Dominik Rike bude pokračovat na rozpočtu 2011, dokud to nebude dokončeno a rozpočet pro 2012 potom bude mít na starost poslanecký klub SAD. Dále budoucnost financování sítí TNT. Koordinátoři rozhodli, že pozvou komi- příslušného komisaře a generální ředitelství MOVE eh, ohledně budoucích návrhů na financování TNT, a to na základě pracovního dokumentu, který bude mít na starost eh, předseda, s tím, že bychom to měli projednat i s dalšími výbory. Pokud o kometologii, eh, paní místo předsedkyně Tykau eh, zmiňovala ten program do roku 2011 s tím, že navážeme na další také projednání ve výboru ITRE. Pokud je o další body, hovořili jsme o výměně dopisu eh, s, s předsedou, mezi tedy předsedy našeho výboru a předsedou výboru LIBE. Šlo o žádost eh, výboru LIBE, eh, abychom pracovali stanovisko ke zprávě pana Paskvala k civilní dopravě podle článku 51. Bude to předloženo k rozhodnutí konferenci předsedů, protože, jak víte, my Eh, jsme zásadně vystupovali proti tomu, aby výbor Libe se ujímal těchto záležitostí na základě článku 51. Takže to rozhodnutí bude na konferenci předsedů. Nyní eh, setkání eh, se s bývalými členy výboru TRAN. Já bych vám připomněl, že se sejdeme s ústřední komisí pro Porině ve Štrasburku ve středu 19. ledna od 14 do 16 hodin a navštívíme tedy tu komisi pro Rýn. Všichni členové výboru, kteří mají zájem o tuto konkrétní návštěvu, ať se prosím obrátí na sekretaria, tak abychom eh, komisi pro Rýn mohli sdělit, kolik lidí od nás přijde. Dále proběhne mimořádná schůze výboru eh, v pondělí 14. února od 19 eh, do 20.30 ve Štrasburku. Omlouvám se za ten termín. Jak víte, snažím se vždy vyhnout tomu, abychom měli schůzi výboru ve Štrasburku, ale tuto schůzi potřebujeme, protože se sejdeme s místopředsedou komise Kalasem, který stojí o to přijít mezi nás a informovat nás o výsledcích neformálního zasedání Rady, kde se budou projednávat sítě TNT v Budapešti ten předchozí víkend. Také pro vaše informaci, vážení kolegové, paní místo předsedkyně Tykau, jakožto eh, naše zástupkyně za dopravu tady ve, v panelu STOA, nás informovala o výroční konferenci STOA 7. Eh, prosince o ekomobilitě. Pokud je o Eurovinětu, náš pravdaj pan eh, Said Akhlebraoui informoval koordinátory o svých jednáních předběžných průzkumných s belgickým předsednictvím. Postoj rady bude předán parlamentu do poloviny února. Spravodaj se sejde se stínovými zpravodaji 7. prosince, aby se rozhodli o klíčových tématech pro neformální jednání s radou, která začnou běžet od ledna příštího roku. A zpravodaj nás potom bude informovat na řádném zasedání schůze v lednu. Koordinátoři schválili jeho zprávu a tento zvolený přístup. Tolik tedy ze schůze koordinátorů a tolik je sdělení předsedy. Má někdo nějaké otázky nebo nějaká sdělení v této věci? Pokud ne, tak tedy tuto zprávu ze schůze koordinátorů považujeme za schválenou. Děkuji. A nyní nás čeká hlasování. Máte se všichni hlasovací karty? Uděláme si zkoušku zařízení. Jsou všichni připraveni na zkušební hlasování? Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Neber si to osobně, Michael, ale my jsme tě tam trošku s tím zařízením si hráli včera večer. Už ti to funguje? Dobrá, hlasovali všichni? Moment. Kolega nemá hlasovací kartu. Dobrá, takže u každého hlasování to bude třeba zohlednit. Konec hlasování. Je všechno v pořádku? Žádný klub nemá ohlasujícího víc, či o několik hlasujících víc. Pan Sasoli sebou nemá hlasovací kartu, my na to budeme myslet. Dobrá, takže můžeme začít se zprávou pana Kocha. Eh, Služba leteckých dohodách s, s, pardon, se Západoafrickou unii. Hlasujte, prosím. Je to jediné hlasování o celém textu. Hlasovali všichni, konec hlasování. 32 hlasujících, 32 pro, někdo proti, Někdo se nezdržel. Přijato. Dále zpráva paní Rozbach. To určitě poběží stejně hladce? No, asi ne. Dobrá, takže Evropská městská agenda a její budoucnost v politice soudržnosti. Paní Rozbach, nejprve poznací na číslo 7 pana Zelera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Přijato. Poznací nám číslo 6, eh, jakožto doplněk, je zde ústní změna zpravodaje. Ten doplněk tam uvést jako nový, nový odstavec 1a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale raději si to ověříme, takže poznací návrh číslo 6 ústní změnou, jakožto doplněním. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Patnáct pro, 19 proti, zamítnuto. Poznací návrh číslo 9 paní Sehnalové, opět jako doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme se to také, myslím, že to bylo přijato, ale ověříme. Poznací návrh číslo 9, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. No, stejně by na tom nesešlo, bylo by to bývalo 20 ku 14, takže přijato. Kompromis B, pan Kancan stále ještě jedna, ještě nepřestal včera večer. Kompromis B. Zpravodaje, kdo je, zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. To znamená, že osmička odpadá. Desítka. Tady máme dvě části. Nejprve první část až po princip subsidiarity a druhá část od, eh, zdůrazňuje. Takže nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato. Není jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvanáctka odpadá. Třináctka. Tady máme dělčí hlasování. Nejprve první část až po slovo stakeholders. Kdo je pro? Kdo je pro první část až po slovo stakeholders? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní druhá část. Taking into account a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Není. se podíváme rovnou na 22, všechno předtím odpadá. Dílčí hlasování opět, nejprve první část od Points Out až po Most Vulnerable Road Users, druhá část potom zbytek. Nejprve prv, ta první část, pardon, druhá část odpadá, pokud eh, neprojde první část. Takže první část, kdo je pro? Ale ano, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Takže na tom nestejde, na to našem sporu druhá část, kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Ověříme si výsledek od druhé části. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Sedmnáct pro, sedmnáct proti, takže to neprošlo. Kompromis D. Kdo je pro? A pardon, 23, omlouvám se. Nejprve číslo 23, první část na městské tak dále úrovně, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část od urges a tak dále, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní číslo 29. Tento pozměňovací návrh je částečně již pokryt v kompromise D, ale musíme hlasovat o doplň, jakožto o doplňku o slovech walking, cycling, public transport, car sharing, carpooling v závorce. To je doplněk, o kterém hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme se to prosím ověřit? Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 16 pro, 18 proti. Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 30. Pana Vandálena. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 31, paní Ailey Sender, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme se 35. Prosím, hlasujte, prosím. EFD plus one. So... EFD plus eh, jeden. Yes, you, only got one. Máte pouze jeden hlas, takže pokud vyndáte kartu, to je malý zázrak. Takže končím hlasování. Čtrnáct pro, devatenáct proti, zamítá se. 36, eh, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se 37. Kdo je pro? Proti? E, přijímá se, schvaluje se. 38. E, o tom budeme hlasovat ve čtyřech částech. První část o sustainable. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, přijímá se. Druhá část. Tam je Allocation Cohesion Funds as follows, 40% eh, na železniční projekty, pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Eh, budeme si o tom povídat, až eh, skončíme hlasování. Zamítá se. Můžete si potom to nechat vysvětlit. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Čtvrtá část. 15 na walking a cycling pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se 39. Pozměňovací návrh paní Rozbachové, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 40. Zde bude oddělené hlasování ve dvou částech. První část Public Service Obligations a druhá část zbytek. První část, kdo je pro, kdo je proti, Schvaluje se druhá část. Eh, kdo je pro? Proti? Schvaluje se. 41. Kdo je pro? Proti? Schvaluje se. 42 ve dvou částech. Za Nejprve tedy celý text výjimkou eh, části Looks at the possibility of broadening the scope of urban mobility rights. Takže první část bez těchto to, slov, eh, kdo je pro, proti, schvaluje se. Druhá část, eh, zbytek Looks at urban mobility rights, kdo je pro, proti, Střeje se hlasování, můžeme prosím zkontrolovat druhou část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 15 pro, 19 proti, zamítá se 44. Kdo je pro? Proti? Eh, můžeme si ověřit 44, prosím, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 16 proti, schvaluje se. 43, eh, návrh paní Tykau jako doplněk, kdo je pro, proti, Zdržuje se hlasování. Můžeme prosím zkontrolovat ještě 43 jako doplněk. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a to se schvaluje 18 proti 16, 45. Ten odpadá 46. Kdo je pro? Proti? Schvaluje se. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Zamítá se 48. Kdo je pro? Proti? zamítá se 49, pro, proti, eh, schvaluje se 50, kdo je pro, proti, schvaluje se 51, kdo je pro, proti, zamítá se 52, kdo je pro, proti, zamítá se 53 pro, proti, přijímá se, schvaluje se 54, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se 55, kdo je pro, proti, schvaluje se. Teď úvodní ustanovení, eh, kompromis A, kdo je pro, Proti? Schvaluje se. To znamená 1, 3, 2 a 4. E, eh, takže půjdeme ke čtyřce. Čtyřka, kdo je pro, proti, schvaluje se. Pětka, kdo je pro, proti, schvaluje se. A konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Mějte trpělivost. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. tři pro, 1 e, eh, proti, vlastně je to 33 pro a 1 proti, takže schvaluje se, e, gratuluji eh, paní Rozbachová. Takže přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je eh, návrh pana Zasady. Dám vám pět minut na to, abyste v tichosti odjeli, eh, od, opustili sál, ale chcete něco říci? Takže mm, byli jsme při hlasování, eh, šlo nám to velmi dobře, takže eh, jsme trošku eh, napřed před rozvrhem. Dělám si tady pětiminutovou přestávku. Okay, colleagues. Takže kolegové, budeme pokračovat. Eh, dohoda o protokol, kterým se mění dohody ES a USA o letecké dopravě. Spravodajem je, spravodajem je pan Zasada ještě než mu dám slovo, dovolte, abych vám připomněl, že 17. června plenární zasedání schválilo rozhodnutí eh, týkajících se nerovnováhy investic eh, což eh, vám jen připomínám jako eh, jakousi kontextovou informaci pro tuto problematiku, kde je pan eh, zpravodaj. Promiňte, já jsem si vás nevšiml tam ve třetí zařadě. Takže pane zásado, máte slovo. Děkuji bardzo za głos. Děkuji za slovo. Eh, přivítal bych eh, vaše názory na druhou eh, fázi dohody mezi, o letecké dopravě mezi USA a Evropskou unii. Tato smlouva je velmi dohod, důležitá, protože letecké trhy obou států tvoří 60 celosvětového trhu. Tedy jsme trošku obětí procesu, protože zde role parlamentu je omezená pouze na to, abychom e, vyjádřili souhlas či nesouhlas. Nejprve mi dovolte, abych vás seznámil trošku e, s kontextem. Základní dohoda vstoupila v platnost v roce 2002 a obsahuje doložku, podle eh, které se druhá fáze nespustí do eh, listopadu 2010. Ovšem tento protokol se nepoužívá, ačkoliv byl podepsan Ta původní dohoda a zde bych vám chtěl upozornit na výbornou zprávu jednoho z našich kolegů. Tato eh, dohoda měla být prvním krokem k posílené spolupráci protože zavazovala obě strany eh, k, mm, ke spolupráci v celé řadě oblastí, například eh, další možnosti investic, eh, ochrana životního prostředí a také mm, infrastruktura leteckých společností, lepší přístup k letecké dopravě a využívání letadel s posádkou. Já bych eh, chtěl navrhnout, abychom se zaměřili na některé klíčové oblasti. Konečným cílem eh, této dohody je liberalizace trhu. Otázka tedy zní, zda dohoda v této podobě nás k tomuto cíli přibližuje. Za druhé, zda došlo k dostatečnému pokroku Eh, ve věci odstraňování, omezování. Eh, zde hovořím především tedy o článku 21. A za třetí, zda program Fly America je eh, správnou reakcí na výhody, které z tohoto plynou spojeným státům, a to se týká článku 7. Dohoda jako taková ovšem je velmi dobrá pro obě strany. Bez takové dohody eh, bychom přišli o to, co už, čeho už jsme dosáhli. Eh, někteří navrhují eh, tedy přechod do třetí fáze. Takže děkuji za pozornost a poprosím vás o vaše reakce. Děkuji, než dám slovo kolegům, tak jsem myslel, že bychom si mohli poslechnout Paja Kajakatyho a Eh, potom eh, na to můžete zareagovat. Pane Kajako, prosím. Eh, děkuji, pane Simpsone. Chtěl bych poděkovat panu Zasadovi za toto úvodní vystoupení. Já bych chtěl požádat členy výboru o jejich podporu při tomto velmi důležitém vyjednávání se spojenými státy. Tato vyjednávání probíhají již sedm let v 19 kolech. To, o čem hovoříme dnes, je eh, druhá fáze, která byla jednohlasně přijata všemi ministry dopravy 24. června. A mohu vám také říci, že na obou stranách Atlantiku eh, to bylo eh, velmi kladně přijato letiště, leteckými společnostmi, združeními eh, pilotů a vůbec všemi zúčastněnými stranami, které se také aktivně účastnily těch vyjednávání. Co je zde důležité? Tato dohoda dále hm, navazuje na eh, spolupráci mezi Evropskou unii a spojenými státy. Eh, je to přitom na základě eh, tržního přístupu. Není to 27 jednotlivých států, máme jedinou dohodu, která navazuje, napojuje evropský trh na americký trh. Jak již řekl pan Zásada, došlo tak k liberalizaci 60 světové letecké dopravy, což je tedy velmi pozitivní efekt. Jsou tady eh, dvě eh, důležitá témata. Za prvé je to přístup na trh a za druhé je to eh, kooperace, spolupráce v oblasti regulace. My potřebujeme obě, protože potřebujeme schopnost být schopni nabídnout nové služby našim občanům, umožnit dopravu, vytvářet pracovní místa a to eh, se nám podařilo v těch eh, dvou dokončených fázích. Nicméně tato dohoda ještě navíc vytváří příležitost pro eh, spolupráci v oblastech, kde USA a EU zatím nespolupracovaly. Bezpečnost, životní prostředí, hospodářská soutěž, všichni si mm, jste vědomi, že máme transatlantická partnerství která spolupracují. To eh, se nestalo jen tak, nespadlo to z nebe. Je to výsledek spolupráce na obou stranách. A také poprvé eh, tu máme eh, důležitá ustanovení o sociálních věcech. To je vůbec poprvé. Je tu závazek provádět tuto dohodu bez toho, aniž by byla poškozena práva pracovníků. Také je to eh, významná revize otázky životního prostředí, společných projektů, zaměření na praktické eh, záležitosti, eh, čistší hm, prostředí a tak dále. To všechno jsou velmi důležité věci. Podařilo se nám vše? Ne. Podařilo se nám liberalizovat celý ten trh? Ne. Jsou tu omezení, která mm, toho, co tady jsme schopni dosáhnout, nepodařilo se nám úplně eh, otevřít například vlastnictví a kontrolu na obou stranách. Eh, nicméně se snažíme dále postupovat ku předu. Obě strany se rozhodly postupně odstraňovat zbývající překážky a eh, plnění tohoto cíle se bude každoročně revidovat. Pokud je pokrok v této oblasti, pokud pokrok bude příliš pomalý. Máme mechanismy, které eh, můžeme využít, například konzultace na vysoké úrovni. Máme to také pobídky, pokud tento cíl bude plnit. Eh, budeme uznávat eh, například větší práva cestujících a tak dále. Komise se tedy domnívá, že bychom mohli být spokojeni s, těmito, s, to, eh, s těmi kroky, s tím, k čemu jsme eh, došli. Domníváme se, že parlament by mohl toto podpořit podobně, jak to učinila eh, rada, protože nám tak vznikají nové budoucí obchodní příležitosti a jak již řekl pan Zásada, zachovává to výhody, které jsme, který jsme dosáhli v tom prvním kole vyjednávání. Pokud nepostoupíme dál, mohli bychom eh, jaksi spadnout eh, níž, než eh, když jsme začínali. Je možné dělat eh, něco, dosáhnout něčeho více v oblasti eh, vlastnictví a kontroly? Na to bych eh, řekl ano, ale v tom případě potřebujeme vás, potřebujeme Evropský parlament a potřebujeme vytvořit dialog mezi zákonodárnými orgány obou stran. Proto v roce 2011 plánujeme uspořádat ve Washingtonu první investiční fórum v oblasti letecké dopravy. Chceme se tak eh, pokusit eh, přilákat zahraniční mezinárodní kapitál velmi bychom ovítali, kdyby se Evropský parlament eh, tohoto jednání zúčastnil, protože to umožní kontakt mezi Kongresem Spojených států a Evropským eh, parlamentem. Toto je legislativní otázka na obou stranách Atlantiku a mm, vyjednávači v oblasti leteckého provozu, eh, jak se nejsou schopni dosáhnout eh, všeho, jsou tam pro ně určitá omezení. Proto bychom velmi uvítali podporu Evropského parlamentu a doufáme, že pan předseda výboru pro dopravu a vaše velmi živé kontakty, které máte ve Spojených státech, vám eh, tedy pomohou v tom, abyste s námi mohli v této věci spolupracovat. Děkuji, pane Kajako. Ještě než přejdu k seznamu řečníků, eh, bohužel vám musím oznámit, že během tří minut budu muset odejít eh, na tiskovou konferenci a pan první místo předseda tedy převezme moji roli. Pan Leichtfried. Pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát našemu zpravodaji za pana Elchadrauího, za jeho vynikající práci. Kolega je na důležité cestě do Polska, takže mě požádala, abych vystoupil jeho jménem. A pokud je o tuto zprávu, týká se tedy dohody v té druhé fázi nebo druhé verze dohody. To je krok správným směrem, ale vše tím ještě nekončí. Samozřejmě některé věci se podařilo posunout ku předu, zejména pro evropský letecký průmysl, evropské letecké přepravce. Poslední stav jednání, jak vypadá, tak, tak to určitě není. Eh, my si mysl... nemyslíme, že by to bylo velmi dobré Eh, tak jak to vypadá v těch eh, otázkách eh, otevřené hospodářské soutěže, přístupu na trh a tak dále. Zde je, jsou zde je to ještě příliš nevyvážené mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Evropské letecké společnosti bývají diskriminovány ve srovnání se, se společnostmi ze Spojených států a to nemůžeme prostě akceptovat. Jsme toho názoru, že situace v Evropě a v Evropské unii se zejména s ohledem na eh, různá omezení eh, ve vysílání nedá srovnávat, protože v Evropské unii máme dosti prázdná místa a proto zde nemůžeme hovořit o stejných předpokladech. A také to, co jsme zatím měli v dohodě, tak s tím zcela nesouhlasíme. Pozitivně ovšem můžeme nahlížet na to, že sociální aspekty ohledně životního, prostředky, eh, ohledně životního prostředí jsou také zohledněny v dohodě, o tom se diskutuje. A potom ten takzvaný joint committee eh, mohl vzniknout na základě této dohody a proto také mohlo dojít eh, k většímu kontaktu s Evropským parlamentem. Když to schrneme, tak můžeme říci, že v této dohodě jsou obsaženy už určité pozitivní aspekty, ale zdaleka ještě nemáme dosaženy ty cíle, kterých jsme dosáhnout chtěli. V rámci naší frakce, eh, až budeme mít fakta pevně stanovena a celý ten proces bude ukončen, abychom měli jasno, si můžeme na konci zvážit, zda s tím budeme souhlasit nebo ne. Jak říkám, doposud máme jak pozitivní, tak negativní aspekty, ale nemůže to být ještě úplný konec všech vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pane Lechfriede. Další kolegyně. Protokolo, eh, que fue firmado en marzo del 2010 y aunque el Parlamento parece. Děkuji, pane předsedo. Ve druhé fázi eh, má být eh, tento protokol podepsán, to je v prosinci 2010, a parlament má pouze omezené kompetence. Ovšem, chtěli bychom zlepšit komunikaci především s ohledem na členy tohoto grémia. Samozřejmě je to velice důležitá dohoda, především když pomyslíme na to, že trh eh, letecké dopravy eh, představuje velký podíl na celosvětové letecké dopravě, ale je také nutné, aby tato dohoda byla dobře vyvážena. Dva body, eh, na kterých by měla naše frakce trvat a na kterých bychom se měli zamyslet. Za prvé, potřebujeme vyvážený přístup protože v současné době to určitě není vše v rovnováze. Spojené státy mají výhodu nebo bývají i upřednostňovány. Máme určitá omezení pro letecké společnosti Evropské unie. A pak je zde ochrana osobních eh, údajů evropských občanů. Je velice důležité, aby zde byly používány mezinárodní normy, které zaručují také ochranu osobností a osobních údajů všech občanů. Usnesení, které bylo schváleno v červnu 2010, tak zde si Alde myslí, že potřebujeme úplné otevření trhu bez nějakých omezení. Právě e, studujeme obsah e, toho všeho a myslíme si, že by mělo smysl, abychom na začátku té třetí fáze měli pokud možno co největší vliv, e, abychom dosáhli co největší liberalizace. To je naším cílem. Potřebujeme více možností pro zahraniční investice, a lepší spolupráci. Komise na to také poukázala eh, a poukázala je na to, že je nutná lepší koordinace. Sice jsme již dosáhli určitých pokroků, ale myslíme si, že to není dostatečné. I nadále bychom měli směřovat k našemu definitivnímu cíli – to je to, oč se zajímá naše frakce. Zapomněla jsem na začátku se omluvit, eh, protože jsem eh, zde hovořila ze zpravodajku, která bohužel se v současné době nachází na misi. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. Upřímně řečeno, ten optimismus eh, tak příliš nezdílím, co se týče té dohody. Eh, někteří členové se již také vyjádřili své pochybnosti. Skutečnost je taková, co se týče přístupu k trhu, tak zde máme stále a velké překážky pro evropské investice ve Spojených státech. Ty nejsou reciproční. U nás tyto překážky pro Spojené státy nebo pro společnosti ze Spojených států nemáme. Druhým prvkem je toto. Eh, společné ustanovení pravidel funguje tak, že Spojené státy něco zadají a my tomu následujeme. A nebo prostě plníme to, co řeknou Spojené státy, nebo většina. To je skutečnost. Velice zřídka zjišťujeme, že by něco se převzalo ze z Evropské unie ve Spojených státech. Většinou to bývá pouze v oblasti bezpečnosti. Dejme tomu, že e, všechno definují Spojené státy, co všechno musíme učinit e, na úrovni, e, za opatření v oblasti potírání terorismu. Pak pokud možno, musíme posílat ještě celé rodinné historie do Spojených států, proto aby bylo něco akceptováno a e, musíme ukazovat, dejme tomu, původ e, ženských předků až do sedmé generace. Takže to jsou takové záležitosti právě v oblasti bezpečnosti, kde Evropská unie si myslím našla zatím docela dobrá pravidla, ale nemůžeme říci, že bychom z toho měli nějaký eh, důsledek. Jinými slovy, mám tak trochu problém s tím, že se neustále věří tomu, že Evropská unie sehrává důležitou úlohu. Já bych řekla, že tato úloha je příliš malá. Spíše musíme říci, že máme extrémně velký prostor pro vylepšení protože nejde o setkání na stejné úrovni, ve stejné výši učí Evropa, musí takovéto pokulhávání už dokončit. Máme společné instituce, tyto instituce částečně dodávají, i když někdy s tím nejsem společná, ale částečně eh, dodávají zajímavé vstupy ale co se týče Spojených států, tak z jejich strany ve skutečnosti nikdy nedochází k nějakým reakcím, že by řekli, ano, dobře, převezmeme to, co Evropané vyvinuli. To znamená, že v obou bodech v podstatě nedošlo k žádnému pokroku. Já si myslím, že je to velká škoda, protože eh, konkurence by byla důležitá. A myslím si, že právě v té oblasti eh, spolupráce v oblasti životního prostředí, tam nemáme velký prostor, to jsou prostě čistě prohlášení eh, o vůli ze strany Spojených států. Tady nejsou žádné přísliby nebo nic takového, že se skutečně něco udělá. Jenom prostě říci, společně eh, se zajímají strany o otázky životního prostředí, pak, že by se, měly snížit, eh, by se měla snížit spotřeba pohoných hmot a tak dále. Tak bohužel zde ještě nemáme příliš dobrou spolupráci. Zde se měl, jsou Spojené státy částečně dále než my. A tady Evropané nechtějí lecos převzít, ale myslím si, že skutečně prostor pro zlepšení v těchto vztazích je opravdu velký. A myslím si, že je třeba se ještě z nového pohledu podívat podrobně na tu dohodu, podívat se na to, co se vyvinulo nebo jak k čemu došlo od poslední zprávy, ale já osobně jsem zklamána. Pro mě to není e, žádné vytváření politiky, a to, že bychom byli oba, eh, obě strany na stejné úrovni. To je vše. Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že když o té eh, věci hovoříme, tak můžeme na konci říci buď ano nebo ne k celému balíčku. Eh, odvážit se ten malý krok ku předu, anebo všechno spochybňovat. Samozřejmě vždy obdivuji, a zejména v tomto případě, ten obrovský optimismus komise a tak, jak to krásně vyjadřuje. Ale je to záležitost také angažovanosti. Nechtěl bych být příliš ironický, ale myslím si, že ze strany komise eh, se ukázala velká angažovanost a určitě nedosáhli jsme těch cílů, které jsme měli vytýčeny má delegace odjížděla s velkými očekáváními a malá delegace měla malá očekávání a také jsme s malými výsledky přijeli zpět. Eh, ty poměry nebo vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy neslibují to, co by měly. Co se týče bezpečnosti, životního prostředí a hospodářské soutěže, to jsou velice důležitá témata, ale je třeba vidět také jejich propojení. Zítra, když eh, hospodářská soutěž se bude ohrávat na úkor sociálních aspektů nebo životního prostředí, tak jsme nedosáhli svých cílů. A nedosáhneme svých cílů, když řekneme ne, protože pak zase existuje nebezpečí, že budeme mít staré bilaterální dohody mezi jednotlivými e, státy Evropské unie a Spojenými státy. Čili musíme vědět, e, jak to v současné době vypadá. Jsem proto, abychom ten malý krok ku předu udělali e, tento parlament nemůže tady existovat pouze proto, abychom řekli ano na konci vyjednávání. Otázka je, jakým způsobem může komise zapojit Evropský parlament více do celého procesu. Můžeme klást otázky, máme možnost také debatovat o těchto tématech, ale v těch důležitých grémiích a co se týče doprovázení, vyjednávání této dohody, by podle mého názoru měl Evropský parlament hrát daleko důležitější a větší roli, protože to je i pro nás důležitý krok ku předu, i pro nás jako parlament, abychom mohli hrát na té evropské úrovni. Přesto bych chtěl poděkovat zpravodaji, poděkovat komisi a také jménem EPP eh, e bych chtěl říci, že podpoříme tuto dohodu. Děkuji, pane Groši. Dávám opět slovo komisi a poté zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Já k tomu v této fázi mohu těžko něco dodat. Já jsem si vyslechl tuto upřímnou výměnu názoru. Jakožto vyjednávač za komisi mohu říct, že jsme se dobrali právě takovéto dohody, která je na stole. Já samozřejmě respektuji to, že někteří členové vašeho výboru by si přáli ještě lepší výsledek. Já vám mohu říct, že bych si býval také přál, aby se to posunulo dále. Ta jednání byla velice složitá. 7 let, 19 kol, 27 zemí mohu vám říci, že členské státy všechny jednomyslně a velmi pozitivně přivítali tuto dohodu. Jak eh, tu první fázi, ten první krok, tak tu druhou fázi. A zástupci daného odvětví na obou stranách Atlantiku také, letiště, piloti, všichni to vidí jako cestu k rozvíjení další spolupráce. Samozřejmě tím to vše ještě nekončí jsme otevřeni rozvíjení transatlantické spolupráce a musím říct, že toto je cesta, která je historicky nová. Od počínaje touto dohodou už naše země nemají bilaterální vztahy v letectví s USA. Máme jednu jedinou dohodu, vyjednanou za Evropskou unii a všechny její členské státy. Je zde jediná instituce, ten společný výbor, který monitoruje transatlantický vývoj, Máme nastavené specifické rámce pro spolupráci v různých oblastech, v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, ochrany spotřebitele. Máme není možnost jednat s USA o nových opatřeních eh, přijímaných oběma stranami. Rád bych vás ujistil, paní Lichtenbergerová, že to rozhodně nevypadá tak, že by jedna strana přišla a řekla, podívejte, my jsme vymysleli tohle, eh, musíte se Musíte to také přijmout u vás? Určitě ne. My se v tom výboru snažíme hledat vzájemně kompatibilní přístupy. Bylo by obtížné vypracovat jedna souborná harmonizovaná pravidla pro obě strany Atlantiku, ale ta realita je taková, že i když respektujeme samozřejmě zrchovanost eh, každé strany, tak hledáme vzájemně kompatibilní řešení. Snažíme se vyhýbat se sporům, rozporům, situacím, kdy kdy letecké společnosti či cestující na obou stranách by byly na obou stranách Atlantiku byly ve výrazně odlišné situaci. A tady skutečně se to hýbe kupředu, protože máme nastavený ten rámec, společný výbor a určité principy. Domnívám se, že oblast, eh, kterou zmiňovalo mnoho z vás, eh, to je oblast přístupu na trh. Je pravda, že tady jsou naše pozice odlišné. Eh, USA omezují investice na 25 EU také omezil investice na 49 pro mimoevropské subjekty. Pan Groš položil velice dobrý dotaz, jak by do toho mohl vstoupit Evropský parlament. Já si myslím, že eh, právě není eh, máte před to, do toho vstoupit. Můžete změnit legislativu, musí s tím souhlasit nebo vyjádřit se k ní, musí s ní souhlasit Evropský parlament i americký kongres. A myslím si, že tady se rysuje možnost, jak eh, do toho se mohou úzce zapojit zákonodárné orgány na obou stranách na obou stranách Atlantiku, protože existují určité limity pro to, co mohou, do čeho mohou dosáhnout vyjednavači v takovýchto situacích. A souhlasil bych s vámi, že Evropská komise by přivítala, kdyby Evropský parlament v této konkrétní oblasti sehrával výraznější roli. Jak už jsem uvedl, zamýšlíme v příštím roce uspořádat investiční fórum, kde by byli zastoupeni zákonodárci z obou stran Atlantiku, pro řešení této otázky. Vy už jste sehráli velice důležitou roli díky svým kontaktům, eh, své cestě do USA. A je pravda, že jste měli vysoká očekávání, když jste se vrátili. A je to opravdu složité téma, komplexní, ale je to věc, kde jsem přesvědčen, že se to bude dále úspěšně vyvíjet. V Evropě zažíváme revoluci s liberalizací letectví a celého Eh, na tom vnitřního trhu. Teď máme transatlantické vlastně spojenectví pro oblast letectví díky této dohodě, eh, protože vlastně máme eh, zajištěno, zajištěno antimonopolní prostředí. A bude nás čekat ještě další krok a to bude zavedení no, společných norem v letectví a tady také vnímám příležitost pro Evropský parlament. Takže je ta sklenice napůl prázdná nebo napůl plná? pro mnoho z vás ještě zdaleka není plná. Já bych asi řekl, že pokud budeme pokračovat dále, pokud budeme budovat na této dohodě a dolívat postupně vodu do té sklenky, tak nakonec budeme mít eh, nastaven velice pozitivní a funkční transatlantický letecký trh. Ale nyní je to na vás, protože vy máte právo vyslovit souhlas s touto dohodou. Komise již dokončila svoji vyjednávací práci. Vy to nyní můžete schválit, anebo pokud ne, tak eh, budeme muset se vrátit k jednacímu stolu a říct, že toto pro Evropskou stranu není akceptovatelné, tato verze dohody. Děkuji, než dám slovo zpravodaji, tak paní Lichtenberger ještě chce něco říci. Ano, děkuji vám za to, co jste se vyjasnil. Mám jenom otázku. Spojené státy dostali teď to, co chtěli. Jakou motivaci vůbec ještě mají k dalšímu vyjednávání? Protože teď eh, chceme vlastně jenom my něco navíc. My jsme dělali to, co chtěli USA a USA řekli, hm, možná něco dostane. Teď to řeknu velice zjednodušeně. Ale to je pro mě to podstatné kritérium, jestli vidím tu sklenici na půl plnou nebo na půl prázdnou. Já nevidím žádnou motivaci pro Spojené státy, aby s námi dále vyjednávali. Oni dostali to, co chtěli. A mají to, co chtěli. A to je pro mě ten rozhodný bod. Samozřejmě vždycky nějaká dohoda je krokem v nějakém dlouhém procesu, ale na tom příslušném stupni musí být zaručeno, že i ta druhá strana je nějakým způsobem motivována k dalšímu vyjednávání. Oni dostali prostě to, co chtěli. Mají kapsy plné a my jsme dostali takovou tu uvlhčenou ruku, potřásty nám pravicí a hotovo. Ale když mě řeknete, nač opírá, o co opíráte svůj optimismus, eh, že bychom měli dále vyjednávat se Spojenými státy? Eh, skutečná motivace, ne protože oni jsou tak milí a my jsme tak milí, tak pak se nad tím můžu zamyslet, ale pro mě v současné době, tak jak to čtu a vidím, tak situace vypadá tak, že z druhé strany už není prostě žádná motivace pro další vyjednávání s námi. Oni dostali to, co chtěli, hotovo pouvez répondre à cette question, si vous avez encore... No. Prosím, můžete zareagovat? Ne, paní Chtenbergerová, to nemáte pravdu. Eh, USA nedostali všechno, co chtěli. Eh, celá řada eh, práv zůstala ošetřena, bylo to závisle na dalším vývoji. USA nemohou mít kontrolu nad, nad leteckými nad evropskými leteckými společnostmi. To prostě není možné. My nemáme všech těch sedm svobod a práv, které máme zavedeny my. Ponechali jsme ještě některé věci na další vývoj a je zde také mechanismus pobídek, takže určitě je milné říci, že eh, USA dosáhly všeho a my ne. Eh, nikdo vlastně, žádná ze stran nedosáhla svých cílů, protože jsme zatím nepřekročili k úplné liberalizaci daného trhu. Ale abychom to dokončili, musíme zavést systém dalších pobídek. Eh, tak je to také nastaveno. USA nemá všech sedm svobod a práv, nemá kontrolu a vlastnictví u evropských aerolinek, nedostali všechna ta práva. My například máme od USA zajištěno všech těch sedm práv eh, pro eh, země společného leteckého prostoru. To USA nemají. A kdy to vstoupí v platnost pro USA, až USA budou eh, přístupné tomu pokročit dále v oblasti vlastnictví a kontroly. Takže určitě to není jenom jednostranně výhodná záležitost, to je to věc, která je ve vývoji. Děkuji. Pane Zásada, prosím, máte slovo. Děkuji za tuto zajímavou diskusi. Je to velice aktuální téma, už samo o sobě, jak tady zaznělo již na začátku diskuse. Já samozřejmě já <clears throat> ve svém úvodním ustano- vystoupení já jsem schválně nezmiňoval některé problémy, například snižování hluku nebo výměna informací o cestujících nebo program Fly America, kdy kdy vlastně k evropským subjektům se bude přistupovat jako k subdodavatelům nyní a nebudou mít možnost eh, přímo podepisovat dohody či smlouvy. Eh, čili ona tady ještě celá řada problémů, celá řada témat a jsem velice rád, že na obou stranách eh, je patrná pardon, a že je zde snaha o spolupráci mezi stínovými zpravodaji z různých poslaneckých klubů. Jak jsem zmiňoval úvodem, ta dohoda je hodnotná ještě tím, že vůbec existuje. Kdybychom řekli nyní ne za Evropský parlament, tak bychom se museli vrátit do bodu nula a pravděpodobně bychom ztratili mnoho z toho, co se podařilo vyjednat. Kdyby se mě někdo zeptal, zase já osobně myslím, že tato dohoda z druhé fáze že tato druhá fáze byla ambiciozní a zda se nám podařilo dosáhnout všech cílů, tak bych pra- pravděpodobně odpověděl ne, protože Eh, zbyla ještě celá řada témat, která bude třeba dořešit ve třetím kole jednání, v té třetí fázi. A já doufám, že Evropský parlament bude mít možnost více zasahovat do toho, co bude obsahem třetího kola. Eh, nicméně ty výhrady, které jsme zde dnes vyjádřili, předpokládám, nás nebudou vést k tomu, abychom hlasovali proti té dohodě, protože chci zopakovat, že jde o nesmírně důležitou dohodu a doporučil bych všem kolegům, aby své výhrady dali do odůvodnění. Bohužel nemůžeme předložit změnové návrhy ke všem tématům, u kterých bychom si to přáli. Abych se dotkl tedy některých konkrétních eh, připomínek, které zazněly zejména od paní Bilbao, paní Lechtenbergerové. Já tady také vnímám některé problémy podobné. Nicméně přeji si, abychom hlasovali pro tuto dohodu. A já doufám, že ty zbylé problémy se podaří dořešit ve třetím kole jednání, ve třetí fázi jednání v tuto chvíli vám všem chci poděkovat za vaše podněty, za váš názor. Beru je seriózně a určitě se budu snažit zohledně. Děkuji. Děkujeme, pane zásadu. Dobře jsme vyrozuměli, že usilujete o určitou symetričnost a rovnoprávnost. Samozřejmě zbývají některé věci ještě k jednání a parlament by také chtěl jednak vystupovat konstruktivně, jednak do toho být zapojen do budoucna. Nyní eh, budeme čekat na paní Jutu Hauk a pana Gariga Poledo, který je eh, stálým eh, zpravodajem výboru SURE. Čeká nás totiž výměna názoru s výborem SURE ohledně velkých strategií pro rozpočtovou oblast v souvislosti s našimi politikami. Máme to naplánováno na 10.30, takže si můžete dát kuš pauzu. Okay, colleagues, um... Takže kolegové, pokud dovolíte, budeme pokračovat do 12 eh, hodin. Teď máme výměnu názorů s našimi kolegy z výboru ŠUR. Eh, projdeme 13 a 14 z pořadu jednání eh, dohromady. Halo Madrid, jste na příjmu? můžeme požádat o hlasy španělských eh, soudců, eh, rozhodčích. Takže projdeme 13 a 14 dohromady. Eh, jsme panu předsedu výbor, z výboru ŠOR velmi vděční za to, že jste si udělali čas na to, abyste navštívili náš výbor. Jistě si všichni uvědomujeme, jak důležitou roli eh, váš výbor hraje. My jsme si vždycky domnívali, že náš výbor je ten nejdůležitější, eh, důležitější než celý parlament, ale velmi dobře si uvědomujeme, že musíme spolupracovat eh, s, také s dalšími výbory a váš výbor je jeden z těch, z se kterým opravdu eh, chceme navázat dobrou spolupráci. budeme usilovat o to, aby ta spolupráce byla co nejlepší. Takže dovolte, abych vám eh, předal slovo. Eh, ještě jednou děkuji za to, že jste k nám přišli. Děkuji mnohokrát za to velice příjemné přijetí, ale každopádně ten dopravní výbor je vůbec nejdůležitější výbor. Bez dopravy bychom se nikam nedostali můžeme jet, dejme tomu, někde na kole nebo pěšky dojít, ale tam to bychom se tak daleko nedostali a e, my jsme vždy potěšeni, když jedeme krátkou dobu. Náš výbor, řeknu nejdříve něco obecně k našemu výboru a co jsme si přece vzali. Potom El Salvador, který je zpravodajem, to trochu podrobněji vysvětlí. Byli jsme ustanoveni mandátem v červnu letošního roku. Po let, před letní přestávkou jsme se ustanovili a po letní přestávce jsme zahájili činnost. Svou činnost jsme rozdělili do tří fází. Ta první fáze pomalu končí. a zabývali jsme se horizontálními aspekty naší práce. To znamená, hovořili jsme o evropské přidané hodnotě, diskutovali jsme o tom, jakým způsobem můžeme rozdělit strategii Evropa 2020 do rozpočtových Um, pozic eh, a také jsme se i rozpočtem zabývali. Řekli jsme si, jak to vypadá vůbec s implementací, jakým způsobem se má změnit eh, náš eh, rozpočtový přehled a v pondělí a v úterý jsme měli hearing, ve kterém jsme měli čtyři panely s opravdu um, velkými kapacitami a ti nám ukázali, jakým způsobem dosáhnout ty tři cíle Evropy 2020, to znamená Smart Systems, růst a zdroje. To je tak trochu napříč vším spektrem. I pro nás byly vyřčeny revoluční ideje. Zapomeňme na, dejme tomu, taková ta malá čísílka z rozpočtu. To všechno prostě se střiháme dohromady, ale je třeba mít eh, větší politiku soudržnosti pro ty nejchudší oblasti, potom politiku zemědělství a investovat do výzkumu. A všechno ostatní musí odpadnout. No, dobrá, to bylo v podstatě pro mě to nejrevolučnější, co bylo řečeno. Obávám se ale, že se to neprosadí a nevím, zda členské státy, zda členské státy s tím budou moci souhlasit, že bychom míst že bychom místo toho měli tak eh, trochu eh, jemnější ten nátlak, eh, který bychom měli na rozpočet. A nevím, jestli členské státy budou souhlasit s tím, že jim prostě z hora bude řečeno, co mají doma dělat a co ne. A nyní diskuze o rozpočtu 2011 a vše, co s tím souvisí dále, nás poučilo, že to, co se týče členských států, tak eh, mají opravdu hodně přesvědčivé síly proto, nebo je třeba hodně přesvědčení proto, aby eh, mysleli Eh, v rámci společenství. 13. ledna, a k tomu vás všechny zvu, se, bude konat, se budou konat naše schůzky. Budeme se zabývat sektorálními tématy. Co se týče sektoru, to znamená, budeme hovořit o zemědělské politice, politice soudržnosti a samozřejmě o výzkumu a vývoji a co je možná pro tento výbor velice zajímavé, nebo zvláště zajímavé, je ten T. Když uzavřeme tuto sektorální fázi, tak eh, tak ta zpráva, kterou má vypracovat Salvador, nebo musí vypracovat, no musí, nechci říci, protože to je potom velice nutné, ale vypadalo by to tak, že tu zprávu bychom mohli odsouhlasit eh, v květnu ve výboru a v červnu bychom požádali plénum, aby podpořili naši zprávu. Je docela dobře možné, že tři čtvrtiny poslanců budou pro naše myšlenky. Důležité je mít pozici parlamentu pro vyjednávání s komisí, popsat tuto pozici a když všechny tři čtvrtiny, těch tři čtvrtiny poslanců budeme mít za sebou, tak to bude v pořádku. Budeme mít sever, jih, východ, západ za námi a určitě eh, se tím nebudou zabývat také euros, nebudeme, nebudeme se zabývat euroskeptiky, protože to je pro nás ztracený čas. Nepotřebujeme nebo nechceme těch 90 až 100 hlasů, ale alespoň ty tři čtvrtiny poslanců by nás měly podpořit. Co se týče naší pracovní metody ve výboru, to je samozřejmě zasedání koordinátorů a zasedání výborů. Ale, výboru, ale když pro diskuzi v zasedání výboru vypracoval Salvador takzvaný reflexní dokument. A tyto reflexní dokumenty budou vždy základem pro naši diskuzi, protože ty budou strukturovat naše diskuzi. A nyní Salvador z těch reflexních dokumentů naschromáždí příspěvky našich kolegů a kolegyň a vypracuje z toho pracovní dokument. Ten pracovní dokument to nebude už nebude úplně formálně um, schválená pozice, ale tento pracovní dokument bude uveřejněn na internetu a na našich webových stránkách. A bude to už taková odsouhlasená pozice v rámci výboru. Všichni víte, že máme 50 členů a 48 náhradníků. A vždy chodí, se zúčastní našich schůzí hodně náhradníků spolu se členy a diskutují. Paralelně pracujeme s komisí a jak víte, tak komise má také takzvanou task force, eh, nebo pracovní skupinu komisařů, kteří ze své strany také mají připravit eh, další finanční perspektivu. Komise chce na konci června příštího roku, začátkem července, předložit svůj legislativní návrh, to znamená když my budeme chtít splnit svou úlohu, že bychom chtěli ovlivnit eh, myšlenky komise svou zprávou, tak samozřejmě již eh, během celého toho procesu přípravy zprávy musíme také hovořit eh, nebo diskutovat s komisí, alespoň s ní jednat. Komisař který je pro nás jakýmsi spojovacím článkem eh, mezi námi, komisí a pracovní, eh, pracovním výborem. To je Jan Ševandovský, ten dostal také pověření od eh, pana Barozy. Sám buď přijde do výboru, a nebo to bude ředitel v rámci DG Budget, který zodpovídá za finanční výhled, to je pan Lena. Tímto bych skončila a předala slovy, slovo Salvadorovi, který eh, nám řekne něco více o obsahu. Chcete k tomu něco říci? Ne, hned chvíli, prosím. Děkuji mnohokrát eh, oběma předsedům. A děkuji také oběma kolegům. Dominik je v rozpočtovém výboru a to je velice důležité. Je to důležité, že jde z takového velice specializovaného výboru do ještě specializovanějšího výboru. Náš výbor je také velice specializuje na různé věci, na vydávání nákladů a podobně. Já si myslím, že je to velice důležité, eh, aby eh, dva poslanci z tak různých výborů úzce spolupracovali to znamená eh, výbor pro dopravu a výbor pro rozpočet. Nyní k tomu tématu, jak funguje náš eh, výbor ŠUR. Paní předsedkyně, pane předsedající, ani nemám k tomu co dodat. Eh, mohu hovořit tož rovnou o konkrétním tématu. A to je stanovisko výboru pro dopravu s panem Simpsonem. To jste nám předložili a Výbor SURE je v první počáteční pracovní fázi. Vypracovává první pracovní podklady pro reflexy a také ze strany zpravodaje je třeba říci, že se snažíme o nalezení dobrého koncensu. To je politické poselství, které vysíláme my, jakožto členové parlamentu. Při následujícím nebo dalším finančním výhledu se snažíme pokud možno o jednomyslnost, tak abychom, aby se shodlo pokud možno co nejvíce hlasů v Evropském parlamentu. Dále aspekty týkající se dopravní politiky. Samozřejmě zde ještě nemůžeme hovořit o podrobnostech a proto děkuji ještě jednou na tomto místě za stanovisko, protože toto stanovisko e, nám opravdu pomůže e, zjistit, kde jsou problémy, kde jsou výhody. Výbor pro dopravu je velice specializovaný, vyzná se a určitě je dobrý pro to, aby nám e, navrhl možnosti do budoucna. Co se týče budoucí struktury výhledu, a kde jsou umístěny výdaje do infrastruktury. Tady je třeba se podívat, jak má vypadat struktura dalšího výhledu. Stručně, pokud možno co nejméně rubrik pro výdaje, anebo takové struktury, které bychom měli jako základní linie pro strategii 2020. To jsou takové ty první věmy, které naše předsedkyně paní Hauk právě vyjádřila. Samozřejmě jsme to předložili svým odborným znalcům, členům výboru a poslanců. A eh, jak vypadá souvislost mezi strategií 2020 a finančním výhledem pro další eh, období? Samozřejmě Myšlenky komise musíme přeskoumat. Eh, tyto myšlenky jsou zatím dosti vágní. Nevíme, eh, jaký rozpočtový výhled eh, to bude, buď na pět, sedm let nebo ještě déle. Možná to budou výhledy, které by mohly být podstatně kratší, ale Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem by mohla být do toho zapojena co nejlépe dopravní politika. Jak jste již řekli ve svém stanovisku, jde o to, abychom měli pokud možno co největší evropskou přidanou hodnotu, kterou bychom měli dosáhnout i v rámci rozpočtu. A to se týká samozřejmě i strategie 2020. V této souvislosti Mohu říct, že sdílíme již hodně myšlenek, které jste nám písemně předložili. Co se týče aktuální, fin, aktuálního finančního výhledu, tak v první řadě jde o transevropské sítě. Pravděpodobně je zde taková jedna chyba. Jde, je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo k těm úzkým hrdlům, takzvaným bottlenecks. Prioritní projekty infrastruktury nesmí být ohroženy nebo zbržděny, protože ty jsou základem pro budoucnost Evropské unie. Každopádně je to tak, že při svých úvahách k této zprávě ve výboru SURE jsme jasně podpořili význam přidané hodnoty pro Evropskou unii vidíme zcela jasně, že politika společenství, komunitární politika EU je důležitá a to je také důležité eh, nebo směrodatné pro další vydávání prostředků. Druhou prioritou je Eh, vybudování infrastruktury transevropských sítí jde o rozpočty 27 členských států a o rozpočet EU. Eh, tady můžeme, dejme tomu, použít eh, efekt multiplikátoru pro celou Evropskou unii. Proto jsou transevropské sítě tak důležité. Toto podporujeme a také plně souhlasíme s bodem 6 i s bodem 7, hlavními body finančního výhledu. Zejména se musí zohlednit finanční výhled právě pro evropské, transevropské sítě. Dále bod 8. Strategie 2020. Zcela jasně se ukazuje na nutnost toho, že musíme mít dostatečné financování pro tyto sítě. Nesmíme mít příliš málo prostředků Evropská investiční banka jakožto hlavní správce pro velké výdaje do velkých investičních eh, projektů eh, má zde důležitou roli. Dále bod 9, to si dovedu představit, že je důležitým bodem pro všechny výbory v parlamentu. Vyžaduje se navýšení financování do dopravní infrastruktury. Eh, výbory to budou v parlamentu také požadovat. Je například důležité, aby z politiky soudržnosti eh, také plynuly částečně eh, prostředky do infrastruktury a také jedno rozpočty jednotlivých členských států musí přispět do základní infrastruktury velkých dopravních sítí po Evropě. Eh, konečně by se měly totiž rozjet eh, transevropské dopravní projekty. Bylo by dobré, kdyby výbor pro rozpočet eh, také měl nebo schválil prostředky do roku 2013 právě do dopravní infrastruktury. Eh, ovšem je třeba o tom hovořit ve výboru SURE i ve výboru pro rozpočet. Dále Marco Polo a Galileo. To jsou opravdu hvězdné projekty Evropské unie. Víme to a také jsme se eh, ve výboru pro rozpočet eh, projektem Galileo zabývali. Tehdy, když šlo o navýšení finančních prostředků. Ovšem bohužel Rozpočtové plánování v rámci EU nefunguje tak, jak bychom si to představovali. A proto jsme museli vzít něco z mm, rozpočtu pro zemědělství eh, pro financování Galilea. Nelíbilo se nám to, protože v praxi to bude daleko dražší, než eh, jak by tomu bylo při přímém navýšení rozpočtu pro Galileo. Samozřejmě Jde o evropskou přidanou hodnotu, o její vylepšení pomocí rozpočtových prostředků. Ještě jednou, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za váš příspěvek a velice doufám, že když zde postoupíme ku předu, ve finančním výhledu a ve struktuře tohoto finančního výhledu při jednáních snad něčeho dosáhneme. Dovolím si eh, zopakovat ještě jedno na závěr. Infrastruktura EU a především transevropské sítě jsou důležité. A právě když se provádí analýza přidané hodnoty pro Evropskou unii, tak eh, to, co z toho vyplývá, je zcela jasné, že to musí být příslušným způsobem zohledněno ve finančním výhledu. Děkuji. I mean, that's... Děkuji, Salvadore. To bylo velmi zajímavé. Já tím zároveň eh, ve své reakci zároveň uvedu svou vlastní eh, zprávu. Členové tohoto výboru jsou ehm, odborníky v konkrétních oblastech. Já jsem si velmi rád vyslechl, velmi rád jsem přivítal, že jsme slyšeli o evropské přidané hodnotě. To je něco, co se velmi eh, týká právě sítí TNT. Budu vám upřímný. Nám e, začíná trošku lézt na nervy to, že ten T je stále pořád jenom nesourodá síť 27 národních sítí. My se snažíme Eh, prosadit eh, právě ty přeshraniční projekty, aby, byly, aby došlo tedy k propojení. Eh, paní Ayala Sendebar mm, se o toto snaží ve Španělsku a až tento projekt bude dokončen, tak teprve budeme spokojeni. Takže velmi vítám to, co jste řekl v této věci. Pokud jde o evropskou ekonomiku, doprava eh, představuje 4,6 evropského HDP a my věříme, že udržitelnost tohoto dopravního systému je pro budoucnost Evropy naprosto zásadní, nejen tedy z hospodářského hlediska, ale také z hlediska eh, udržitelnosti sociálních prostředí. To co zde tedy dnes zaznělo, eh, já velmi vítám, jsem rád, že, že to vidíme stejně. Domníváme se, že je to opravdu potřeba lepší koordinace eh, projektu TNT a fondu soudržnosti, ale jakmile eh, Mm, řeknu něco takového, tak se eh, v ostatních výborech, eh, finančních výborech eh, zpravidla začnou být nervózní, protože mají pocit, že budu po nich chtít nějaké peníze. To já nechci, my mm, pouze usilujeme o lepší využívání fondu soudržnosti a dalších fondů. My jako výbor pro dopravu eh, se tomuto procesu, tomu lepšímu využívání snažíme eh, pomoci tedy mm, z té naší perspektivy když eh, někdy si mm, mám pocit, že nás vnímají jako lupiče, kteří chtějí vykrást jejich safe. Je proto potřeba, abychom se na to podívali chytře, abychom zahrnuli i jiné perspektivy. Podívejme se třeba na zácpy ve městech. To není problematika pouze eh, východoevropských eh, měst eh, nových členských států. Vlastně nevím, proč pořád hovoříme o nových členských státech přestanou jim tak eh, říkat. Eh, Zácpy v městech jsou problémem po celé Evropské unii a je potřeba, abychom se eh, podívali na to, jak tuto problematiku řešit i za využití jiných prostředků, nejen fondu soudržnosti. Galileo, o kterém jste se zmínil, to je něco, co se zrodilo v tomto výboru, ale teď spadá pod průmysl, výbor pro průmysl. Z toho jsme neměli velkou radost, že nás tento projekt opustil, ale co na to mohu říct? Eh, my věříme v budoucnost Galilea. Eh, stejně tak věříme v budoucnost eh, otevřeného nebe. I zde je potřeba podívat se na to, najít způsob, jak tyto projekty financovat, s kým spolupracovat a tak dále. Hovořil jste také o Marku Pólovi. Dovolte, abych zde zase uvedl trošku jinou perspektivu. Cestovní ruch, my jsme totiž teď výbor pro dopravu a cestovní ruch Eh, v, s Lizabonskou smlouvou máme, má Evropský parlament trošku větší pravomoci v oblasti cestovního ruchu, ale v tuto chvíli neexistuje žádná rozpočtová linie pro cestovní ruch. Je to naprostá nula. O co my se tady snažíme, jak uvidíte v odstavci 16 mého um, návrhu zprávy, tam se snažíme eh, vysvětlit, eh, co cestovní ruch je. To je v Evropě vůbec nejlepší zaměstnavatel. Potenciál hospodářského rozvoje v oblasti cestovního ruchu, ruchu je podle našeho názoru obrovský. Nejde jenom o středomoří, ale mm, tady kolegové vám řeknou, jaké další oblasti eh, tu existují. Eh, oblast cestovního ruchu v eh, oblasti kulturního dědictví. Já osobně tady mám spíše trošku jakoby průmyslové, průmyslové pozadí, takže o tom vědí víc jiní kolegové, ale je to obrovský potenciál v oblasti cestovního ruchu, cestování za kulturou. Slovy Arnolda Schwarzeneggera Já se vrátím. My eh, se k tomuto, eh, letos se nám to tady nepodařilo, ale vrátíme se k tomu a pokusíme se získat nějaké eh, rozpočtové prostředky pro cestovní ruch. velmi vítám eh, tedy vaše slova, jsem rád, eh, že můžeme spolupracovat. Není to o tom, co vydáte nám, co se nám podaří urvat, eh, jde o to, co my můžeme nabídnout, tak abychom mohli spolupracovat tak aby z našeho pohledu tedy oblast problematika dopravy byla, měla také svůj hlas. Tak a teď hlas EPP. Also, ich möchte auch... Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval také oběma kolegům za úvod. Je to opravdu povzbudivé právě s ohledem na poslední roky, tak je to velice zajímavá iniciativa, že se seznámí jeden výbor s druhým, s druhým a že se trochu přiblížíme. Vy jste také ve výboru pro dopravu a turistiku a ta, částečně se o tom zmí, padla zmínka. Když to sečteme, tak 20 HDP zhruba 18 milionů e, pracovníků. Takže nenajdete žádnou jinou oblast, e, kde v ekonomice je tolik e, zaměstnanosti, to, co má zpracovávat také tento výbor. Samozřejmě to má i negativní dopady, tak jak to můj kolegyně Michel řekl, v oblasti životního prostředí. Samozřejmě, kdo je aktivní, tak ten také spotřebovává. A už několik let bych řekl, jsme aktivní i v této oblasti, aby se také negativní dopady utlumily. Eh, je to důležité také pro základní pilíře Evropské unie. Bez dopravy a ostatního, ale zejména bez dopravy, by ten eh, trh nebyl tak otevřený a mobilita osob by nebyla tak vysoká. Samozřejmě je to jedno z důležitých témat, ale samozřejmě jsme došli dál než ten T. To, co se dělalo před eh, volebními kampaněmi, tak eh, jsme byli velice aktivní v oblasti legislativy. Stejně tak aktivní jako v oblasti životního prostředí. To znamená, nejenom jsme se starali o záležitosti zemí, ale o bezpečnost, o trhy, o regulaci trhu. V oblasti životního prostředí a sociální oblasti jsme nastavili takové standardy, které eh, můžeme Eh, říci, že, jsou, že je to regulace pro celou Evropu. A není to eh, nikde výraznější než právě v té dopravě. Myslím si, že jsme se dostali do oblasti, která podle, eh, podle našeho názoru najednou bývá teprve objevena ostatními výro, výbory. Strategie pro nás 2020 je pro nás velice důležitá. Inovace, to je slovem, které je nejdůležitější pro budoucnost. Trvalá udržitelnost, eh, to jsem vysvětlil. A právě sociální aspekty, to jsou témata, prostě, eh, která jsou aktuální. Doufáme, že díky vaší práci tato hlavní témata, která zpracováváme zde ve výboru a zastupujeme také v plénu, že je bude možné trochu více prezentovat také na venek. To je ten první aspekt, který je pro mě velice důležitý. Když se podíváme na to, jak utvářet dále budoucnost, tak je třeba v první řadě stanovit priority, eh, podívat se na to, jak to vypadá s rozpočtem a nedoufám, že dostaneme do budoucna více peněz. Eh, jsem přesvědčen, že se méně penězi budeme muset eh, dělat lepší práci. A k dosažení tohoto cíle si myslím, musíme zaprvé mít silnější koordinaci se všemi úsoky. Dále, co se týče naší činnosti externí, interní, zda budeme pracovat s možností nebo variantou jedna nebo dvě, to není pro mě důležité. Nechci zůstat ve starých schématech. Eh, chtěl bych, abychom navrhli nový způsob práce abychom právě mohli cíle Evropské unie společně s ohledem na rozpočet zdůraznit. A doprava zde může hrát velmi důležitou roli. Za prvé, spolupráce s regionálním výborem by měla být velice důležitá. V minulosti tomu bylo tak, ne, že bychom chtěli někde generovat nějaké finanční prostředky, ale Eh, myslím si, čtvrtina eh, prostředků eh, se vydává do dopravy a do mobility. A to bychom měli stanovit pro výbor a využít finanční prostředky, vytvářet investice, které by nehovořily proti interoperabilitě první kroky k tomu je právě koordina- jsou v koordinaci s ostatními výbory. Neměli bychom neustále diskutovat paralelně eh, s tím, že bychom jak ve výzkumu vývoji, tak i v realizaci eh, zesílili své úsilí. Máme také dohody s ostatními kontinenty a s Evropou a pak v takových těch citlivých záležitostech bychom hovořili jednotným hlasem. A právě v té strategii 2020 to bude důležité. Ještě poslední věc, o které jsem se chtěl zmínit, je to, budeme mít nové prostředky, budeme mít k dispozici nové prostředky, nové příjmy Jestliže ano, pak budeme takové záležitosti nebo dovedeme dokonce takové záležitosti například o evropské e, vynětě. dejme tomu e-marking, e, bychom mohli tyto prostředky z toho přesunout do dopravy. Měli bychom posílit bezpečnost a výzkum, ale vycházím z toho, že určité země v dopravě a v mobilitě vidějí pouze zdroj příjmu. A to má pro mě tři dopady. Za prvé, měli bychom hovořit o obsahu a finančních aspektech. A problém e-markingu bychom měli každopádně zmínit. Za další, jestliže zítra budeme hovořit o programech PPP, tak bychom se reálně dostali ku předu, když soukromým společnostem dáme možnost a řekneme, ano, tady se to vyplatí investovat. Zde jsou příjmy, které budete i v tomto sektoru moci dále využít. Čili ten projekt PPP, který už eh, máme dlouho a také léta o něm hovoříme, tak když to skutečně zítra budeme chtít využít, tak právě v oblasti dopravy si myslím, že máme velice zajímavé možnosti, abychom podpořili i marking a PPP. Takže to jsou určité důstojní. Za prvé, mít lepší priority, za druhé koordinace s ostatními a za třetí podmíněnost, eh, že určité evropské prostředky eh, přidělování jejich a rozdělování bude následovat podle určitých pravidel. Děkuji. Yes. Děkuji, paní Ayala Prosím, Ines. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala zástupcům výboru Šure, že mezi nás přišli, aby nám objasnili, čemu se tento výbor věnuje. Já si myslím, že odvádíte velice dobrou práci v přípravách na tu historickou bitvu, o e, sedmiletý po těch sedmi letech, tedy o co nejlepší víceletý finanční výhled pro evropské občany s co nejvyšší přidanou hodnotou. Pan Groš se k tomu staví dost pesimisticky, pan Hrute tady není. Komise, pokud e, jsem slyšela, hovoří o tom, že Minule to byla také těžká bitva a neuspěli jsme v ní. Důležitou prioritou byl výzkum a vývoj. Ve finančním výhledu 2007 až 2013 eh, tato položka měla zaujímat elitní místo, ale myslím si, že tentokrát se musíme pokusit eh, apelovat na dobrou vůli všech a navázat na to, co se podařilo. Myslím si, že ta nová fáze, to nové období po roce 2013 eh, by mělo být neseno v duchu evropské mobility a infrastruktury na podporu této mobility. Vzpomeňme, že USA právě schválili eh, zásadní eh, program investiční do infrastruktury a to ani nezmiňuji jiné infrastrukturní programy v Latinské Americe či v Asii. Pokud eh, se jiné regiony světa jedno, evidentně rozhodly vsadit na dopravu za té aktuální krize, pak se domnívám, že Evropa by neměla zůstat pozadu. Proto si myslím, že bychom měli vyslat jasný politický signál na podporu těchto zásadních infrastruktur pro mobilitu zvlášť eh, když jsme věděli, jaký dopad měl výbuch jedné jediné sopky na dopravní spojení. Všechno se zastavilo, ekonomiku to oslabilo, celou ekonomiku, protože obrovské procento našeho hospodářství je závislé na letecké dopravě. A bez letadel prostě bychom stejného, eh, stejného stupně mobility nedosahovali. Domnívám se, že tady potřebujeme eh, jaksi duální bezpečnostní nebo pojistný mechanismus, tedy silniční a železniční dopravu a to si myslím, že by měl být ten jeden z těch zásadních politických signálů v souvislosti s finančním výhledem. Jak řekl kolega, Eh, vsadit na železnici, to není jenom o tom, že budeme mít tedy ocelovou infrastrukturu, jde také o bezpečnostní systémy, systémy GPS, eh, systémy pro cestující, jde tedy především o vsázku na evropské technologie. A to je důležité, zejména nyní, kdy se snažíme nastavit ten konečný systém, režim pro propojení těch různých dopravních modů. Problémy přetrvávají na hranicích. Skutečně propojení mezi členskými státy nefunguje dobře a Evropa tedy musí vyslat jasný politický signál na podporu těchto investic, které by přinesly také více inovací, nová pracovní místa a lepší konkurenceschopnost. protože bezpečnost na železnicích nebyla tradičně tak podporovaná jako jinde. Tak to je jeden zásadní aspekt a samozřejmě jsou i jiné eh, zásadní projekty, jako je eh, integrace jízdenek v pozemní a železniční dopravě. Vstupuje do toho celá řada aspektů, kde Evropa eh, díky své invenci a technické kompetenci může situaci zlepšit, ale pokud nedáme jasný politický signál eh, na podporu investic, tak eh, zůstaneme pozadu a místo toho, abychom se ujali vedení, eh, budeme jenom sledovat, jak nás ostatní předhánějí. Pan Gariga zmiňoval potenciál EIB a soukromé veřejných partnerství. Vždy hovoříme o různých typech financování a jak jsme viděli, ale jasně u projektu Galileo, tak eh, evropské finance z veřejných zdrojů tedy se jejich přidanou hodnotou eh, poskytují velký, velký podnět. Měli bychom tedy takto postupovat i u mobility. A nejde pouze o dopravní zácpy, jde také o propojení eh, v rámci transevropských dopravních sítí, spojení těch velkých center, Je třeba zajistit také bezpečnost v souvislosti s mobilitou. Zajímáme se o možnosti u strukturálních fondů, ale já jsem v této věci trochu skeptická. Pokud je o to, jak to budou členské státy schopny koordinovat společně s EU, tak aby ty vnitrostátně dosahovaly těch, těch společných cílů to je jistě důležité. Je třeba zde dát velký signál k použití finančních prostředků právě v dopravě. Celá řada aspektů na to navazuje. Velká investice z rozpočtu v společenství, to je důležité a, e, protože to nemohou zvládnout e, jednotlivé rozpočty jednotlivých členských států. Děkuji. Ano, já děkuji také za to, že se k nám připojili členové z rozpočtového výboru. Samozřejmě doprava je důležitá, jinak bychom zde nebyli. Chtěli jsme uvést dvě čísla. Kromě všeho ostatního eh, v Evropské unii, co je důležité, chceme také bojovat eh, proti změnám klimatu. A eh, změny klimatu s tím souvisí také mobilita, protože to doprava zodpovídá za velké množství emisí CO2. V ostatních sektorech v průmyslu a při zateplování obyvatel se dosáhlo pouze snížení o 10 eh, takových emisí. Eh, I se všemi investicemi, které do toho byly vloženy. A proto je třeba na tom něco změnit. A musíme si položit otázku. Po 20 letech transevropských sítí máme velice zanedbatelný úspěch. Můžeme takhle pokračovat, ale v čem je problém, že jsme se nedostali kupředu? předu? Já si myslím, že je to otázka nesprávných priorit, které si vytyčujeme. Včera jsme slyšeli smírčího soudce, který řekl, že Berlín, Bratislava to není žádný eh, nad eh, transnacionální projekt. Eh, to bylo v souvislosti se Stuttgartem 21. Samozřejmě musíme se podívat na to, kde máme hlavní body a nejdůležitější stěžejní otázky, eh, to eh, eh, byl problém v tom, že jsme viděli národní egoismus. Vždycky každý to chtěl mít něco u sebe, ale když šlo o mezinárodní projekty, tak to upadlo. V Itálii máme, dejme tomu, tunel Brenna Basis, potom další projekty, kde je zapojena Itálie. Celkem jsou tři a mně není známe, že by došlo k nějakému trvale udržitelnému financování a k tomu, že by to Itálie podpořila. Čili potřebujeme také finanční přísliby jednotlivých zemí. Když budeme mít 10-12 takových, tak bude také zabezpečeno, že se to uskuteční, ale když si jenom budeme přát, eh, to máme bez nějakých finančních dopadů nebo konsekvencí, tak všichni budou pro, ale nikdo nebude chtít převzít zodpovědnost. A pro mě ústředním úkolem Evropy je, je odstranění těch úzkých hrdel a potom vytvoření úseků, protože víme, že dálková přeprava představuje pouze 7 a přeshraniční ještě méně. Ale když chceme, aby Evropa se sloučila, tak musíme investovat do celé infrastruktury. Proto nemusíme hledat nebo snažit se o další finanční zdroje. PPP, tahle diskuze už tady běží 20 let a stejně se nic neděje. Nejde jde o, soud, o to, abychom mobilizovali eh, soud, fondy soudržnosti pro nadnárodní sítě, ale jde o to, zda máme správné cíle. Když se mám negativní příklad ze Španělska a jeden z Německa. Ze Španělska Jde o to, že od té doby, co přistoupilo do e, Evropské unie, tak se tam staví vynikající dálnice s kofinancováním Evropské unie téměř 80%, ale když jedeme po dálnici, tak e, každou půl hodinu potkám nákladňák. Proč? Po paralelní e, spojovací silnici jede jeden nákladňák za druhým. Protože, proč? Protože mítné je třeba zaplatit na dálnici, ale po okresní silnici ne. Výsledkem toho je, že jsme vydali peníze prostě za takovou vynikající dálnici, ale nefinancuje, nefinancuje se to, že nikdo by si, jak to vy, vy, uděláme v soukromí, někdo by si koupil Mercedesa, nechal by ho stát před dveři, by jezdil Fiatem, protože by řekl, že je eh, pohoná hmota levnější než pro Mercedes. Ne, E, v Německu máme něco podobného. V Dorinském lese jsme už, myslím, investovali asi 16 miliard také do nějakého tunelu, ale abychom také pro přeshraniční úsek postavili něco takového do Rakouska, tak tam se nestanovila ještě ani trasa, kudy by to vedla. vedlo. Ne, nebo potom, když se podíváme na Rotterdam, Gotthard tunel, Eh, Gotthard tunel je téměř hotov a Němci nepostavili ještě ani část železnice, která by k tomu vedla. Tohle to všechno je bláznivé. V podstatě bychom měli těm zemím okamžitě uzavřít kohoutek finančních prostředků. Proto vysloveně podporuji iniciativu Kalasu. To znamená, když se řekne, kdo nesplní své povinnosti, tak nedostane peníze. A to je jediný jazyk, který každému rozumí. Pro mě je důležité, že cross-border sections a bottlenecks ti musí mít prioritu. To znamená přes hranice, přeshraniční projekty a tak dále. Miliardy si můžeme uspořit. Ale co? Víme, že prostě tady máme eh, Hamburg jako bottleneck. To znamená, ze Štokholmu do Kodaně mám jet přes Rostok, Berlín, dál do Vídně nebo kudy. Eh, musíme to bezpodmínečně vést přes Hamburg, ale tam je úzké hrdlo. A to vyřešíme tím, že celou tu dopravu do toho ještě napumpujeme. Ne. Takže do té doby, dokud neupustíme od té fantazie velkých projektů, které nemůže nikdo zapoj, zaplatit, nikdo neví, odkud ty peníze mají přijet. Takže dokud z toho nevyvodíme důsledky, co je nesprávné, tak eh, si nepomůžeme. Potřebujeme více inteligence místo betonu. A takhle by to mělo být. To musí vědět také rozpočtový výbor. Každý je důležitý v pořádku, ale musíme vědět, co jsme udělali špatně a máme možnosti, jakým způsobem uskutečnit ty finance a všechny cíle, než jenom o tom snít. Děkuji. Ehm, děkuji, pan Síla, prosím. Eh, děkuji, pane eh, předsedy. Já velmi vítám zástupce eh, výboru ŠUR. Naše práce. Já bych vás chtěl varovat, abyste se nedopustili stejných chyb jako náš speciální výbor. My jsme začali tím, že jsme měli celou řadu malých pracovních dokumentů, ale ta zpráva potom eh, si vyžádala 1700 pozměňovacích návrhů, eh, z nich více než 90, 90% eh, bylo zrušeno. Nám se tady podařilo snížit ten počet pozměňovacích návrhů, o kterých se nakonec hlasovalo na výboru i na plenárním zasedání. Váš úkol je velmi složitý, je velmi Eh, těžké vysvětlit eh, daňovým poplatníkům, proč od roku 2014 potřebujeme na o tolik navýšit rozpočet. Celá řada vlád eh, začala s úspornými plány a je velmi těžké vysvětlit veřejnosti, proč je potřeba vyčlenit již od roku 2011 větší prostředky pro um, Evropu. Veřejnost je v tuto chvíli totiž velmi skeptická. Pokud jde o stanovisko eh, výboru pro dopravu, které připravujeme, chci říci, že na jednu stranu jsem přesvědčen, že evropská přidaná hodnota by měla být posílena. Eh, na druhou stranu ovšem tato přidaná hodnota bude vždy vyšší tam, kde eh, území jsou, eh, mají větší eh, populaci, například Německo, Francie, Alpy, tam ta přidaná hodnota bude vždy větší pro budování dopravních sítí v porovnání tedy s některými méně hustě osídlenými členskými státy či s novými členskými státy. Proč? Protože tyto nové členské státy eh, mají velmi slabou dopravní infrastrukturu, eh, byly napojeny na starý komunistický systém a technologicky a zeměpisně nejsou eh, tedy v tuto chvíli připraveny na propojení se západní Evropou. Na druhé straně my, my, my tato propojení velmi nutně potřebujeme. Přidaná hodnota bude vždy nižší a návratnost návratnost investic bude vždy nižší než v západní Evropě. Co bychom tedy měli dělat? Podle našeho názoru v bodě 9 eh, žádáme o specifickou částku pro eh, projekty TNT e složité pro nové členské státy. S tím souhlasím. Na druhou stranu ovšem víme, že vládní finanční prostředky jsou velmi omezené. V baltských eh, státech je například jenom jeden eh, projekt TNT, Rail Baltic. Pokud by vláda tento projekt chtěla financovat, tak by to znamenalo, že bude muset odebrat eh, prostředky z celé řady dalších oblastí, jako zemědělství, a různé důležité hospodářské eh, oblasti. Proto je pro mě velmi těžké tento návrh podpořit. Naši politici to mají dnes velmi těžké. Konkrétně v oblasti dopravy eh, jsme napojeni na eh, ruské dopravní systémy a v tuto chvíli je tedy velmi těžké mm, komunikovat eh, a vyjednávat s našimi ruskými partnery, protože ti mají pocit, že investice do Rail Baltica, do tohoto projektu je naprosto eh, zbytečný. Není podle nich názoru natolik důležité budovat železniční propojení se západní Evropou, když máme stále ještě velmi důležité obchodní vztahy vztahy s Ruskem. My tedy se musíme z hospodářského hlediska dívat jak na východ, tak eh, na západ a pro nás je tedy velmi, eh, na druhou stranu velmi důležité vybudovat toto propojení železniční se eh, Evropskou unii. Tato témata jsou velmi složitá a já jsem připraven komise Šure pro další informace. Děkuji, pan Ríkej. Remercie. Pan Rike, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Jutě a Salvadorovi za to, že mezi nás přišli a děkuji jim za jejich práci. Učiním jednu obecnou připomínku. Výbor pro dopravu eh, vlastně tráví čas, eh, věnuje se organizaci Evrop, eh, pardon, dopravy v Evropě. To znamená, sledujeme přípravu směrnic a, a nařízení pro tuto oblast, pro všechno, co by přispělo k lepšímu fungování dopravy. Ovšem nejprve musí existovat dopravní síť, to znamená, musíme mít eh, příslušnou infrastrukturu, navíc dobře adaptovanou. Je třeba tuto oblast harmonizovat i se zeměmi na eh, se zeměmi východní části, abych je neoznačoval stále za nové členské státy. Uh, Eh, doprava eh, spolu se svým ruchem představuje nějakých 15 až 20 HDP, také je to zásadně ekologický faktor. Eh, omlouvám se za svůj hlas, ale náš výbor rozhodně nemá žádnou možnost tak vstupovat do, do otázek rozpočtu, investičního rozpočtu pro dopravu. Dnes máme nějaká, nějakou miliardu eur ročně na výkonu agenturu pro TNT, ale přitom jde o um, investice plánové ve vyšších, um, ve vyšších stovek miliard eur. Proto tedy musíme hledat peníze na investice do dopravní infrastruktury jinde. Od uh, zasedání v Zaragoze je to velice aktuální téma a Výbor regie také se bude snažit hledat eh, v evropském rozpočtu co nejvíce prostředků, které by bylo možné vyčlenit na dopravu. A říkáme to velmi eh, diplomaticky, protože, protože respektive my toto říkáme, ale kolegové ve výboru regie samozřejmě se nechtějí nechat tak si vzít ty prostředky, a mají sice globální vize, ale také velice specificky zaměřenou. To je část eh, prostředků jde sice na Eh, infrastrukturu s přidanou evropskou hodnotou, kde jde o začlenění zapojení do sítí TNT, ale u zbytku to vypadá jinak. Přes základ regionální politiky nespočívá v tom, že bychom propojovali na celoevropské úrovni. To není cílem regionální politiky, je třeba se toto uvědomit. Vlastně po, od kolegů ve výboru REGI tím způsobem e, žádáme, aby úplně změnili svůj přístup k rozpočtování, ke stanovení rozpočtových priorit. E, a bude tedy to záviset na objemu prostředků a také na výsledcí diskusí ehm, s kolegy z výboru Regi. Dále část prostředků mají z nových zdrojů, což je věc, která, kterou řeší především rozpočtový výbor. To je jasné. S tím, že bychom vydali nové zdroje, nenutně všem z nových poplatků či, či daní nějakých. Dále je možné vyčlenovat, dedikovat zdroje na věci, jako je euroviněta. Tady zdá se, že to postupuje vpřed, i když velice dobře víme, v jaké fiskální situaci jsou státy, ehm, členské státy a že mají problémy vlastně zafinancovat své vlastní infrastrukturní pro, eh, projekty v oblasti silniční dopravy. Takže my sice máme spoustu přání, ale často nemůžeme přímo ovlivnit tu rozpočtovou diskusi. Dále další otázka. Zda existují nové zdroje, které by bylo možné tedy přemysťovat v rámci evropského rozpočtu. No, to bych možná skoro nechala bez komentáře, ale víme, že tady v rámci toho omezeného rozpočtu, kdy ze samonské smlouvy nám vyplývají nové pravomoci a za této situace se nám vlastně ani nedaří řešit ty nebo naplňovat ty nové pravomoci. A je to reálný problém, protože my nemáme kontrolu nad těmi prostředky vnitř rozpočtu, žádné další se nám nenalézá, nedaří nalézt. Je to problém. A snažíme se to řešit tady společně s výborem Šura, s výborem rozpočtovým. A ještě na závěr, pokud je o cestovní ruch, já jsem se snažil, co možná nejlépe, prosazovat nové návrhy. Komise správně říká, že po Lisabonské smlouvě, nebo nyní s Lisabonskou smlouvou máme novou pravomoc, Evropa má novou pravomoc i pro oblast cestovního ruchu, známe hospodářský rozměr tohoto sektoru, jeho podíl na HDP. Možná bychom velice si skromně mohli zavést některé nové pilotní projekty Ty nové projekty byly promítnuty do rozpočtu, ale respektive my jsme se o to pokusili, ale nemáme, nemáme dohodu s radou zatím, pokud jde o právě prostředky na ty nové pravomoce podle Lisabonské smlouvy. Takže zdá se, že do roku 2013 na cestovní ruch nebude nic. Myslím, že v roce 2012-2013 to dopadne stejně jako do posud. Takže eh, jediné prostředky na tuto velmi důležitou oblast budeme mít eh, až potom ve finančním výhledu od roku 2014, pokud se nám podaří tedy přesvědčit rozpočtový výbor a výbor SURE a především přesvědčit členské státy, eh, protože to není v parlamentu, je třeba přesvědčit radu, že stojí za to eh, toto pojímat evropsky, co tedy jako evropské téma, protože v současné chvíli tam nemáme žádnou finanční kapitolu v rozpočtu, na to žádný, žádnou položku. Takže jde o sektor eh, společně s dopravou, který představuje 20 HDP, 35 znečištění produkuje. A ve Francii říkáme, že bez stávky nic nepůjde. V Evropě bychom to téměř mohli vidět podobně, protože u tohoto tématu, protože to je strategicky důležitý sektor a přitom na ně nemáme vyčleněny vůbec žádné prostředky. To je přece mimořádná situace. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. E, také bych chtěla poblahopřát paní Haukové a kolegovi za prezentaci. E, chtěla bych e, vás požádat také, aby se nás, co se týče té zprávy a našeho výboru, nás také podpořili. Především, co se týče rozpočtových prostředků, které mají být předěleny pro rozvoj dopravy. Říkám to proto, že opravdu eh, doprava je důležitá jak pro konkurenceschopnost, tak i pro sociální eh, hospodářský rozvoj Evropské unie. Současně říkám, že eh, lituji, že komise zatím nezveřejnila bílou knihu dopravní politiky. Je nám to o to více líto, že jednání o dalším rozpočtu Evropské unie již začala. Eh, stejně tak o eh, politice soudržnosti a dalších záležitostech. Chtěla bych vás požádat, aby v rámci následujícího finančního rámce byl zohledněn projekt Najades, projekt Marco Polo, ten projekt TEN-DT. Jsou to projekty, které částečně končí v roce 2013, ale musí se v nich pokračovat i po tomto roce, po roce 2013. Stejně tak si myslím, že je důležité mít seznam všech finančních nástrojů, které jsou nám k dispozici. Udělat jakýsi seznam, abychom viděli, eh, jakým způsobem je možné v dopravě co financovat. Co se týče eh, projektu Galileo, ten, je, ten má strategický význam pro Evropskou unii. Měli bychom mít dostatečné prostředky pro jeho financování. Mám na mysli i financování e, podniků, které praktikují v tomto směru výzkum. Co se týče technologického pokroku, tak zde se v rozpočtu vůbec toto neodráží. Dále, e, boj se změnami klimatu v souvislosti s rozvojem dopravy. Zde nejsou také žádné rozpočtové linie. Chtěla bych se na něco zeptat. Neměla by vaše zpráva obsahovat také odpověď na otázku, jakým způsobem ty členské státy, které dostaly finanční prostředky pro rozvoj dopravy, využívají tyto prostředky. Při realizaci dalšího rozpočtu by měla být zvýšena účinnost využití finančních prostředků. Další otázka. Pro TNT existuje kofinancování. Když hovoříme o budoucnosti TNT, tak tím se to dotýká také národních rozpočtů. Je třeba zabezpečit, aby kofinancování evropských projektů se nějakým způsobem odráželo také v národních rozpočtech. Děkuji. Děkuji. Předtím ještě než dám slovo eh, zástupcům výboru Šoury, eh, pan Reut, eh, generální ředitel Digi, generální ředitel Sýmu požádal o slovo. Eh, děkuji, Briane. A děkuji také eh, paní Hákenové a panu Galigovi za jejich velmi zajímavé prezentace. Samozřejmě já to nejsem od toho, abych eh, vám prozradil, co bude předkládat eh, komise, ale dovolte, abych eh, řekl, abych se vyjádřil mm, k té oblasti, která nás tady všechny zajímá, to je doprava. Objevilo se tu několik čísel, 5 HDP. 14 výdajů domácnosti je dáváno na eh, dopravu, a to včetně tedy cestovního ruchu. Jedna věc, na kterou bychom neměli zapomínat, eh, je to, že Evropa má stále eh, vedoucí roli ve světě v oblasti dopravy. Vzpomeňte si na námořní dopravu 40 světových flotil vlastněné Evropou, letectví, logistika, Eh, vysokorychlostní vlaky, eh, železniční doprava, eh, dopravy, systémy řízení dopravy a tak dále. Zde jsme, máme stále vedoucí místo ve světě, ale bohužel nám hrozí, že o tuto vedoucí pozici přijdeme. Již tu zaznělo, že některé státy jsou velkými rivaly. Spojené státy, Čína, které mm, velmi intenzivně investují do dopravy. Také jsme eh, v, nacházíme se na důležité křižovatce eh, z dalšího důvodu. Je potřeba připravit radikální změnu dopravního systému, eh, která souvisí s mm, odklonem od využívání ropy ropa dochází nebo ropa je, začíná být příliš drahá, je zkrátka nutné změnit systém Eh, myšlení o dopravě. A nastal okamžik eh, proto, abychom zde my v Evropské unii vyvinuli eh, opravdový projekt s přidanou hodnotou. V tomto smyslu přemýšlíme tedy o těch transevropských sítích z jiného hlediska Eh, snažíme se, či přemýšlíme o vytvoření jádrové sítě, které, která bude napojena na uzlové body. Přemýšlíme o intermodálních koridorech, eh, které zahrnou ty chytré systémy, ty zelené systémy a inkluzivní systémy. Také jsme hodně slyšeli o e, výboru regie, výboru e, doprovo. Já myslím, že my v komisi e, směřujeme ke takovému jednotnému myšlení, se, ke spolupráci. Hovoříme i o jednotném financování. Máme 43 miliard z Fondu soudržnosti na ten a dal, pardon, o 8 miliard eh, na 8 miliard na projekty ten a pak 6 miliard eh, z Evropské investiční banky. V podstatě potřebujeme zhruba 200 miliard euro na to, abychom tyto sítě vybudovali. To znamená, že nám ještě poměrně dost finančních prostředků chybí, nicméně snažíme se spolupracovat a Eh, mít tedy jednotný přístup eh, z těchto různých perspektiv. Eh, také bych chtěl tady vyvrátit ten mýtus, že evropské sítě jsou otázkou betonu. Galileo například je toho jasným terým příkladem. Nejprve jsme hledali prostředky na výzkum a potom prostředky na ty transevropské systémy. Eh, železniční eh, systém. Zde zase tisíce kilometrů technologií, které se používají mimo evropské státy 6 až 7 tisíc eh, kilometrů Zase, eh, o co tady šlo? Eh, výzkum, inovace a potom využívání, využívání těch eh, prostředků na tento na jejich budování. Za těmito transevropskými sítěmi je tedy mm, také mnoho přemýšlení, mnoho výzkumu. A nakonec eh, inovace, eh, už jsem naznačil, že se chceme zaměřit na eh, nové technologie, čisté technologie, alternativní technologie, což myslím bude ten, to hlavní zaměření. A za druhé také inovativní financování. My víme, že těch peněz zkrátka nebude dost a Máme tady už jeden z dobrých eh, příkladů. Chceme vytvořit eh, něco jako eh, projektový fond. Například v kontextu CESA jsme měli dvě miliardy, 600 z evropského rozpočtu, 6 až 7 havre, 100 z eurokontrolu a ten zbytek eh, z průmyslu. Takže to je další příklad toho, jak, eh, jak eh, jsme inovativní v alternativním přístupu k získávání financování. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal příležitost zareagovat. Děkuji. Takže dám slovo Salvadorovi nebo paní předsedkyně? Pokud jsou pochybnosti, tak to necháme že na předsedovi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Přišli jsme sem, abychom si vyslechli právě to, co řekli kolegové, kolegyně a generální ředitel. Ráda bych reagovala na to, jaký mandát má náš výbor ŠUR. Máme úplně jiný výbor, eh, mandát, než má ten výbor pro krizové záležitosti. V červnu 2011 máme předložit zprávu do pléna a doufáme, že velkou většinou bude tato zpráva přijata. Tím splní náš výbor svůj úkol, nebudeme žádat o prodloužení jeho existence. Máme tedy velmi málo času, abychom zpracovali velké důležité téma. S tím, že nebudeme mít žádné zprávy, malé zprávy před a po, to neuděláme. Prostě výbor ŠUR je zvláštním výborem, který poprvé v historii eh, Evropského parlamentu popisuje pozici Evropského parlamentu pro další rozpočtový výhled předtím, než komise předloží svůj návrh. Nejrůznější věci přispěly k tomu, že komise začala svoji práci velice opožděně, ale využili jsme tuto šanci a doufáme, že to také dovedeme do dobrého konce v červnu 2011. Co jsem správně pochopila, je to, že pro sektor dopravy jednoznačně platí. Chceme dosáhnout eh, pokud možno co nejvyšší evropské přidané hodnoty. Vnitřní jednotný trh eh, může fungovat pouze dobře tehdy, když bude mít eh, správnou dopravní infrastrukturu. Co se týče úzkých hrdel, ty musíme odstranit a Hlavní pozornost musíme soustředit na přeshraniční propojení. Tam, kde již tato propojení existují, ale nejsou dostačující, tak by se měla zlepšit. Co je jasné, je to, co také řeklo již generální ředitelství. Jestliže si před, budeme mít předsevzetí strategii 2020, tak musíme mít také před očima ty tři důležité cíle. Nemůžeme teď říci, co já vím, že se více soustředíme na konkurenceschopnost a to je naším cílem, abychom ji zvýšili když eh, budeme řešit eh, i dopravní problémy. Musíme současně řešit také trvalý, trvalou udržitelnost a sociální eh, dopady. Toto vše jde ruku v ruce. Samostatně to není možné. Proto úvahy generálního ředitelství jsou správné. Také politiky by měly mít eh, alespoň společné hlavní směry a měly by být propojeny. Není možné, aby to bylo vše oddělené. Dejme tomu zemědělská politika a rozvoj venkova. I tady potřebujeme pro rozvoj venkova doprav, dopravu. Ale když se zamyslíme nad tím, že budeme chtít mít eh, inteligentní města, tak tam potřebujeme mít také dopravu. Pravidla a podmíněnost eh, jedné věci druhou, to je to důležité. A není možné vše vyřešit pouze prostřednictvím rozpočtu. Budeme mít určitou strukturu rozpočtu díky také zprávě Eh, Salvadora. Zamyslíme se v ní i nad tím, jaké politiky eh, budou financovány jakým podílem. A myslím si potom, když budeme mít eh, vytýčené programy, které budou zároveň i výdajovými programy, tak se budeme muset pobavit o to, jakou podmíněnost a jaká pravidla vytýčíme. Komise ve své zprávě o fungování současného finančního výhledu již zaměřila pohled na další finanční výhled. A ty chyby, které jsme udělali, tak z těch jsme se mohli při současné práci poučit. Ale komise dochází k závěru, že u každé politiky, která je spojena se subvencemi z Evropské unie, tak musí být uzavřeny smlouvy. Smlouvy s regiony, s členskými státy, smlouvy s smluvními partnery, u PPP je to něco obdobného a tak dále. A současně, to neříká komise, ale to říkám já a měli bychom si to dobře zapamatovat, Zároveň musíme také stanovit sankce v případě porušení smlouvy, protože když budeme mít smlouvy, aniž bychom věděli, co se stane, když tu smlouvu nedodržím, tak eh, pravděpodobně je zbytečné takové smlouvy uzavírat. Čili smlouvy a také sankce pro případ porušení smlouvy. která nám vyjde velice stříc, protože chceme pokud možno všichni co nejvíce evropské přidané hodnoty. Z tohoto jednoho procenta eh, HD hrubého národního příjmu a chceme zvýšit účinnost. To jsme si prostě vytýčili a to chceme také dodržet. Tečka. Mikrofon, prosím. Děkuji, Michael. Michael má vždycky rád poslední slovo. Dovolte, Juto a Salvadore, abych jménem celého výboru vám poděkoval za váš čas a za vaše vystoupení. Vyslechli jste si slova členů našeho výboru. Těšíme se na spolupráci s vámi v průběhu příštího roku. Pro naše poslance, naše členy výboru, Termín pro pozměňovací návrh k mému návrhu stanoviska je 8. prosince a hlasovat budeme ve výboru v lednu, tak aby stanovisko mohlo být předáno našim dobrým přátelům ve výboru ŠUR co nejdříve. Ještě jednou děkuji. A nezapomeňte, 1. únor je datum, kdy zasedá výbor a také se bude jednat o tenté. Všechny vás srdečně zveme. Okay, colleagues, we've now got to sort out the air service agreement with Brazil. Děkuji, kolegové. Nyní se tady podíváme na dohodu mezi ES a Brazílií. Dohoda o leteckých službách. Na starostu zprávu má paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta e... Děkuji, pane předsedo. Já, jde o... Je to velice důležitá dohoda. Acesta este un important acord... No, řekla jsem, že je to velice důležitá mezinárodní dohoda, týkající se civilního letectví. Tato dohoda byla podepsána mezi Evropskou unii a Brazílií a ráda bych uvedla několik čísel eh, pro kolegy. Poznamenala jsem si, že Brazílie je nejdůležitějším trhem v Latinské Americe a Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem eh, pro Brazílii. 22,5 celkového obchodu jde s Evropskou unii. Evropská unie je za současně nejdůležitějším investorem Brazílii. Když hovoříme o dopadu této dohody například na oblast turistického ruchu, tak bych chtěla zdůraznit následující. 1,74 milionu návštěvníků bylo z Evropy v Brazílii, to je 35 celkových návštěvníků ze zahraničí v Brazílii. Evropská unie vykonává celkem 22 mezinárodních letů z Brazílie a tím pádem je druhým největším mezinárodním leteckým trhem po Argentině v Latinské Americe. Na druhém místě jsou Spojené státy. Ještě jedno důležité číslo. Brazílie zaujímá druhé místo na světě, co se týče počtu letišť, a to po Spojených státech. Celkem je zde 15 tisíc letišť. ve Spojených státech. A pak hned přichází Brazílie, která má 4 tisíce letišť, eh, čili zhruba o 2 mm, tisíce letišť více než Evropská unie. Čísla z Brazílie nám ukazují ještě další věci, a to pozitivní dopady dohody Eh, týkající se cestovního ruchu. Je to jasné, máme liberalizovaný trh, eh, co se týče Brazílie a Evropské unie. 145 milionů eur je generováno a z nich 86 milionů obratu představuje eh, obrat z Brazílií. A z toho je 59 milionů obratu s Evropskou unii. Z toho vyplývá i to, že máme 15 bilaterálních dohod v současné době. 15 bilaterálních dohod mezi jednotlivými členskými státy a Brazílií. Ovšem existuje rozhodnutí Evropského soudního dvora a na základě toho eh, zodpovídá Evropská unie jako jediná za eh, zahraniční lety. To znamená, že na úrovni společenství by měly i nadále existovat tyto kontakty, ovšem na úrovni dohody se společenstvím EU a Brazílií. Vše je založeno eh, na tom, že na článku 3, který je velice důležitý pro bezpečnost. Článek 4 se týká zdanění leteckých pohoných hmot. Článek 5 je také velice důležitý. Týká se harmonizace s, hospodářskou soutěž, s pravidly hospodářské soutěže. To znamená, všechny letecké společnosti mají mít stejný přístup k brazilskému trhu. Důležité je, aby byly převzaty bilaterální dohody. Dohoda, o níž hovoříme dnes, ovšem bilaterální dohody nenahrazuje. To je velice důležité. Pouze některé doložky, které existují v těch bilaterálních dohodách a bilaterální dohody zůstanou i nadále. Je důležité mít eh, otevřený přístup pro všechny provozovatele v oblasti letectví. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že Evropská unie dojedná dohodu a podepíše. Bude to horizontální dohoda s Brazílií. A tato dohoda je také důležitá pro Evropskou unii. Kolegyním a kolegům bych doporučovala, aby hlasovali pro tuto dohodu protože je velice důležitá. Samozřejmě ráda zodpovím na vaše případné dotazy a ráda bych eh, vyslechla také názory kolegu a kolegyň, protože je to stanovisko. Děkuji. Jde o postup eh, souhlasu, to znamená, my nemůžeme nějak měnit textem dohody, text dohody, můžeme měnit leda legislativní usnesení, můžeme říct si ano nebo ne celé té dohodě, ale měnit v ní nic nemůžeme tak eh, to nám možná, toto si budeme nám možná ušetří spoustu času. Nemusíme tady dlouze hovořit o věcech, na kterými nemáme žádnou vládu. Eh, kolega z EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Tykau, naší zpravodajce. A rád bych se dotkl některých aspektů. Nejprve, pokud je o institucionální rovinu a úlohu Evropského parlamentu, ta se posílila nyní, protože parlament již může přijímat, přijímat mezinárodní dohody běžným postupem, konkrétně právě pro oblast letecké dopravy, ale já lituji toho, že parlament do toho procesu vyjednávání, nebo respektive přijímání těchto dohod může vstupovat až v pozdní fázi. Jak uvedl pan předseda, role parlamentu v této souvislosti je výrazně omezena. V tomto případě jde o horizontální dohodu, která je velice důležitá pro otevření celého sektoru letecké eh, přepravy a pro nastavení moderního rámce pro vztahy mezi členskými státy a Brazílií v této oblasti. Přišel čas pro vnesení určité koherentnosti do této věci a je třeba tuto politiku propojit s jinými. Potřebujeme Evropskou unii, která bude silnější, konkurenceschopnější a je třeba chápat se příležitosti, které jsou důležité pro náš trh. Je třeba zabránit diskriminaci, dále zde právo usazování pro letecké společnosti. A toto všechno znamená, že ten režim, celý ten režim se musí přizpůsobit evropským normám, evropské legislativě. Potřebujeme specifický právní základ. Tady jde teprve o první krok a jistě budou následovat další v oblasti letectví a dohody s Brazílií. A dále naše spolupráce bude založena na základech, které přesahují úzce jen hospodářskou oblast, bude, oblast, bude o eh, spolupráci v oblasti regulativní a o partnerství. Nyní tedy k detailním aspektům dohody. Tato dohoda nám přinese hospodářský přínos, a také přínos v oblasti cenové kontroly, což je dobrá věc pro cestující. Domníváme se, že tato dohoda vyústí v úspory ve výši eh, v kolem 300 až 400 milionů eur, jde tedy o úspory pro cestující. A pokud je o přepravu zboží, tak eh, tady ten trh bude lépe regulačně ošetřen. Ze všech těchto důvodů, jak již uvedla paní Tykal, tu dohodu podporuji. Je třeba, aby byla uzavřena co nejdříve. A pokud vám tyto argumenty a důvody nestačí, tak mohu jen uzavřít, že tady máme méně jak minus 3 stupně, zatímco Brazílii je 30 stupňů. A nejlepší by bylo tedy, vycestovat do Brazílie, ale k tomu potřebujeme prostředky. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Tykau za její první návrh zprávy. Já mám jenom několik eh, připomínek a jednu otázku. Jak všichni víme, díky Lisabonské smlouvě má parlament větší pravomoci vstupovat do dohod v letecké, v letecké přepravě. Eh, skupina Klub ALDE samozřejmě vítá to, že Tady půjde u Brazílie o řešení, které se stane na všechny členské státy, půjde o stejná pravidla, která nahradí bilaterální dohody. Pro klub ALDE je hlavním cílem zajistit maximální bezpečnost, jak v přepravě osobní, tak eh, zbožové. Vítáme také tuto dohodu z hlediska hospodářské soutěže a přínosu pro cestující, ale Zbývá se k dořešení jedna otázka, která eh, vystává i v souvislosti s podobnou dohodou s Kanadou, jde o článek 4. Jde o právo rady měnit tuto dohodu, aniž by to šlo přes parlament. Právní služba říká, že to je problematické ustanovení. Paní Tyka, můžete nám k tomu něco říct, prosím, a ještě jednou vám děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom ráda poděkovala naší zpravodajce paní Tykau za její zprávu a její ucelený komentář. Já si myslím, že k tomu není třeba nic dodávat, protože paní zpravodajka nám přesvědčivě eh, načetla eh, výhody toho, abychom tu, tu dohodu, dohodu uzavřeli. Myslím si, že ta, už jsme, tady, už jsme vyjednávali otázce kontroly vlastnictví, otázka bezpečnosti už byla dojednána, dořešena tato jednání. Je zde, dále jsou zde práva související se čtvrtou a pátou svobodou. Já si myslím, že eh, je na čase podívat se nyní o něco severněji. Tady jsme v Latinské Americe, je třeba eh, se také podívat na tu dohodu s Kanadou. Ten časový rámec tady je poměrně těsný, musíme postupovat rychle aby se to dokončilo a proto za klub EKR chci říci, že eh, podpoříme zpravodajku a byli bychom rádi, kdyby tato věc byla projednána a přijata co nejrychleji. Zpravodajka tady přesvědčivě hovořila o výhodách věci. Myslím, že tady žádné komplikované problémy s touto věcí nejsou a my podporujeme stanovisko zpravodajky. Komise? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Tykau za její zprávu a její doporučení Evropskému parlamentu, aby dohodu s Brazílií přijal. Paní Tykau má pravdu, když podtrhuje význam Brazílie jakožto hospodářského partnera Evropské unie. Já bych uvedl, že tuto, tato dohoda, jak už o tom hovořili kolegové paní Fosterová a další, je důležitá také proto, že vlastně zahajuje, zahajuje fázi posilování společných postupů mezi EU a Brazílií v oblasti letecké dopravy. A toto propojení je klíčové pro rozvoj hospodářských činností, pro rozvoj obchodu, pro mobilitu jednotlivců také. Je to trh vlastně, který odpovídá ta, zhruba trhu s Čínou či s Indií jsou velikosti. E, máme velice pokročilou dohodu pro oblast bezpečnosti. Evropský parlament by toto e, měl brzy schválit a vyjednává se také o dohodě o leteckých službách. Tato dohoda, o které tedy jednáme dnes, představuje vlastně základ celého toho, celé té dynamiky, celého toho nového režimu, s tím, že všechny bilaterální stávající dohody je třeba sladit s, aktuálním, s aktuálně platným evropským právem. Já e, chápu to, co zaznělo od paní Savisár ohledně té institucionální otázky a rád bych e, vás ujistil a poskytl ujištění vašemu výboru, že není možné, aby došlo ke změnám této dohody nebo jakékoliv jiné budoucí dohody, aniž by do toho byl formálně zapojen parlament právě postupem souhlasu, který je zakotven v Lisabonské smlouvě. Tolik tedy ode mne. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, za slovo a děkuji paní Tykau, které velmi děkujeme. Děkuji. Myslím, že tady došlo k určitému zmatení mezi touto zprávou a zprávou té dohody o bezpečnosti. Myslím, že paní Savisár, to, co zmiňovala, se více týká té dohody o bezpečnosti, kterou zatím ještě nemáme. Tam je ten problém s článkem 4. Eh, na tuto dohodu se tento problém nevztahuje. Paní Tyka, chcete k tomu něco dodat? Ano, pane předseda. Co se týče letecké dopravy a mezinárodní dohody, tak zde hovoříme o třech druzích dohody. Na jedné straně máte rámcovou dohodu, horizontální dohodu, tak jak o tom budeme hovořit v souvislosti s Kanadou dnes odpoledne. Pak existují dohody o bezpečnosti v leteckém provozu, kdy eh, Evropská unie má exkluzivní Eh, kompetence a členské státy již nemusí nic ratifikovat a pak je třetí druh dohody. Dohod, jako například tato dohoda, o níž právě hovoříme, čili mezinárodní dohoda, která přebírá eh, určitá usnesení, která jsou obsažena v bilaterálních dohodách a případně je doplňuje. Odráží to nejnovější vývoj komunitárního práva a prakticky hovoříme o harmonizaci všech norem takovým způsobem, že všechny členské státy mají umožněný stejný nediskriminační přístup. Článek 4, na níž se paní Zavizáro odvolávala, se vztahuje na dohodu o bezpečnosti mezinárodního letového provozu. V této dohodě je obsažen další článek, který ukaz- hovoří o tom, že Případné změny mohou být učiněny pouze na základě dohody zúčastněných stran a po eh, projití příslušných postupů, při zohlednění určitých postupů. Všem děkuji srdečně za příspěvky. Myslím si, že tato dohoda je pro nás velice důležitá. A nejdůležitější je, že stávající bilaterální dohody budou nyní harmonizovány. Proto bych chtěla vyzvat všechny kolegyně a všechny kolegy, aby tuto zprávu podpořili, také až budou hlasovat a samozřejmě, aby měli potom při hlasování stejnou pozici jako u jiných eh, dohod. Děkuji, paní Tyka. Pozměňovací návrh se předkládá do 8. prosince. Hlasovat ve výboru se bude v lednu na plenárce v únoru. Děkuji vám všem. Tím se dostáváme na konec eh, ranní části a sejdeme se znovu ve tři hodiny, kdy se budeme bavit o eh, dohodě s Kanadou a potom budeme mít to mini slyšení. Děkuji.